Eh, vítám mezi námi představitele Rady a Evropské komise a eh, za chvíli jim udělím hlas. Nyní máme na programu společnou debatu na téma mechanismu posíleného řízení hospodářství. Eh, začneme prohlášením Rady a komise, výsledky summitu Rady z května a výsledky ECOFINu. Dále zde máme ústní interpelace na radu a komise, jaká je politický, jaký je politický význam strategie 2020 v situaci současné finanční a hospodářské krize a další interpelace vliv hospodářské krize a finanční krize na strategii Evropské eh, strategie 2020 a další interpelace na radu a komisi jaká je role strategie 2020 eh, v Evropské unii v kontextu současné finanční a hospodářské krize. E, jako první głos zabierze v imieniu Rady. Jako první jménem Rady promluví pan minister a sekre, státní sekretář eh, Diego López días, gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Všichni vědí, že nyní prožíváme výjimečnou dobu velkých finančních turbulencí. Před několika měsíci jsme to skonstatovali, že to je tak a že to má svůj důvod. Eh, již před pár lety vlastně to vzniklo, kdy došlo ke krizi těch nebonitních hypoték subprime ve Spojených státech a eh, Původně to byla finanční krize soukromého finančního trhu která ale se velice rychle změnila v něco, co postihlo reálnou ekonomiku a co vedlo k hluboké depresi, dokonce recesi technicky řečeno a došlo k poklesu produkce a k velkému nárůstu nezaměstnanosti, což je především baž, vážné v těch zemích, kde eh, reality a stavebnictví mělo velkou váhu v ekonomice. A e, země na to okamžitě reagovaly, banky, centrální banky na to okamžitě reagovaly a snažili se e, vyhnout úplné explozi finančního systému a také i e, začala reagovat reálná ekonomika. A mm, mm, samozřejmě tato reakce eh, měla velké dopady na veřejné finance, tedy na rozpočty. Začalo to tedy eh, na straně soukromých financí a pak to mělo dopad vliv na veřejné finance. Došlo tedy nejprve ke krizi eh, finančního sektoru, ale potom to vedlo k velkým deficitům, dopadům na veřejné finance, na rozpočty. Došlo k krizi takzvaného státního suverénního dluhu. To je něco, co pořád ještě roste a navíc ještě tomu napomáhají ty velice eh, nestabilní trhy. Často eh, tam dochází k pouhým spekulacím, které, k tomu, mm, které to, k tomu přispívají. A eh, také i mm, mm, trhy Mm, eh, žádají, tedy stá, tyto trhy ovlivňují především státní dluhy a to všechno dopadlo na eurozónu a vznikl z toho problém, který se netýká pouze jedné, dvou či tří zemí, ale vlastně týká se to celé stability eurozóny, stability celé eurozóny. To je konstatování, to je situace. Tak k tomu došlo, tak došlo k těm událostem, eh, které musí Evropská unie vzít do úvahy při reakci, při hledání řešení. A Evropská unie se chovala správně, korektně, Možná, že někdo by řekl pomalu při svém rozhodování, někdy příliš dlouho v některých eh, rozhodovacích procesech, ale nakonec ty výsledky byly správné, korektní, promyšlené, rozumné, opatrné a především to byly kroky koordinované a e, byla přijata různá opatření, která byla přijata společně a já si myslím, že proto lze konstatovat, že Evropa adekvátně reagovala ve své strategii kde přijala tedy krátkodobá opatření, ale teď je třeba se podívat i ze toho střednědobého, dlouhodobého horizontu, tak abychom se vyhnuli tomu, aby náhodou podobná krize se neopakovala. A pokud je o ten krátkodobý pohled, takže za prvé jsme reagovali ve smyslu těch veřejných dluhů, přijali jsme tedy ten Evropský plán obnovy, který předložila komise. Je to plán, který má eh, koordinovat ty okamžité, okamžité kroky, eh, abychom reagovali na ty šoky, eh, které utrpěly členské státy, tak abychom omezili škody napáchané touto obrovskou krizí. A takovým, takovou ukázkou je třeba pomoc Řecku řecký případ. A e, i když e, komise již před několika měsíci věděla, že Řecko má velký problém s veřejnými financemi, s dluhem a rada mm, se obrátila na Řecko v souvislosti s článku 126.9 e, smlouvy o EU a rada přijala celou řadu doporučení vůči Řecku a e, e, Rada komise e, pečlivě sleduje vývoj událostí v Řecku. A nejenom ta doporučení se týkala likvidity veřejné, veřejných financí, ale také ta doporučení se týkají strukturálních reform penzijního systému, důchodového systému a toho, že Řecko musí řešit problémy zdravotnictví. A takto vlastně 23. dubna Eh, byl odsouhlasen mechanismus pro to, abychom mohli eh, pomoci Řecku a tento mechanismus eh, vlastně včera již se zmaterializoval, poněvadž Evropská unie no, a tedy členské státy potažmo poslali finanční prostředky na základě tohoto mechanismu pomoci Řecku. Proto lze konstatovat, že vlastně to je eh, první takový projev těch našich krátkodobých opatření pro řešení tak vážných situací, jako je ta v Řecku. A samozřejmě i hm, z krátkodobého pohledu jsme iniciovali další hm, opatření, hm, která jsou i reflektována v těch interpelacích eh, od pana Dola, Vroštata, Šulce a dalších. A to že musíme mít takovou strategii, jak se dostat z krize a to musí být kontrolovaná strategie, řízená strategie, jejímž cílem musí být vyhnout se velkým problémům veřejných financí, ale také i je třeba mít na paměti cíl růstu. Nestačí tedy jednat krátkodobě, je třeba přijímat i střednědobá a dlouhodobá opatření, protože zde máme v evropské ekonomice velké strukturální problémy a vlastně jsou to ty strukturální problémy, které ve finále oslabily Evropskou unii právě v takovéto krizi, kdy jsme zažili obrovské finanční turbulence a nestálost finančních trhů. Evropská unie přijímá opatření eh, střednědobá a dlouhodobá, jako eh, například jsou to opatření, která mají reagovat na eh, důsledky této vážné hospodářské situace, která postihla všechny státy EU a především systém eurozóny. A tak, abychom mohli reagovat eh, na finanční krizi, tak Evropská unie eh, přijala a zrealizovala celou řadu opatření, o kterých se teď diskutuje i u vás v Evropském parlamentu. Je to takzvaný balíček dohledu. Já doufám, že ten bude odsouhlasen co nejdříve a rada a parlament se dohodnou na tom. A součástí tohoto balíčku dohledu je právě opatření, o které bylo odsouhlaseno včera ECOFINem, a to je regulace tzv. hedge fondů, tedy alternativních, čili velice rizikových fondů. A zde reaguji na otázku pana Konbendita a pana Harms, paní Harms, kteří to také zdůrazňovali. A také s ohledem na G20 a na kroky G20, protože na tom se i dohodla G20, že bychom toto měli zrealizovat. Evropská unie má strukturální problémy, potřebuje provést strukturální změny a toho se týká právě ta naše strategie 2020. Eh, a to je e, strategie, na které se dohodly členské státy, které se dohodly, zavázaly k určitým cílům, které budou plnit prostřednictvím e, celé řady kroků, mm, e, které budou doprovázeny takzvaně národními plány, programy, takzvanými reformními plány, jak se jim říká. A je třeba říci, že spolu s touto strategií 2020 také je třeba i mm, mm, e, e, mm, to, aby komise koordinovala ekonomické politiky, tak jak eh, bylo rozhodnuto ve sdělení z 12. května. Je třeba eh, řešit eh, zcela zevrubně ekonomiku hm, a tak, aby byla konkurenceschopná a především, aby byla aby produkovala. A to jsou právě ty cíle. Je třeba využít tu přidanou hodnotu, kterou třeba nám v tomto dávají nové technologie či specializace e, různých tedy profesí a příležitosti, které nám dává e, ta zelená ekonomika boje proti změnám klimatu. Je třeba Eh, z, nejenom zreformovat ten soukromý finanční systém, ale i mm, tu výrobní sféru a mm, veřejné finance. A to znamená, musí to být opatření, ta, která jsou v tom návrhu komise z 12. května. O tom bude diskutovat ECOFIN a včera i eh, ECOFIN o tom jednal. Jsou to opatření, která jsou určena k tomu, abychom zachovali rozpočtovou disciplínu, aby se plnil pakt stability a růstu a abychom i E, zajistili prevenci budoucích krizí. V tomto smyslu byla vytvořena Task Force, pracovní skupina, která se poprvé sejde 21. května, e, tedy v pátek tohoto týdne. Předsedá tomu pan předseda Van Rompuy a cílem právě je zajistit rozpočtovou disciplínu a využít to sdělení Komise o koordinaci hospodářských politik a rozpočtových politik, e, tak jak to předložil pan komisař Oli Ren. Toto se týká všech těch dlouhodobějších opatření. A i Evropská unie zároveň diskutuje o e, daních, o zdanění příjmu e, finančního sektoru. A také i diskutuje o zdanění Eh, těch takzvaných finančních transakcí, zdanění nebo daně poplatky z finančních transakcí. O tom se také diskutuje nejenom v G20, ale i v Evropské unii. A mm, o tom hovoří paní Harms a pan Kohn bendit eh, ve své interpelaci. To znamená, všechny instituce Evropské unie nyní pracují právě tímto směrem. O tom se již hovořilo i e, minulý rok na e, prosincovém summitu, i byla zadana studie měnovému fondu, který e, studuje tu možnost zdanění mezinárodních transakcí. Hovořilo se to na tom i na březnovém summitu. Hovoří o tom i komise v Dubnu a také i nyní o tom jednali ministři Ekofinu. Takže Uvidíme to určitě. Je další opatření, o kterém se diskutuje i v G20. To je eh, další střednědobé dlouhodobé opatření. Třeba včera na eh, zasedání EU eh, s Jižní Amerikou v Madridu také se hovořilo o světové reformě finančního systému. To znamená, Evropa vznáší toto téma na všech možných fórech a instancích. Pane předsedo, jak vidíte, provádíme kroky, eh, abychom, eh, abychom, za, eh, abychom zajistili určité ekonomické řízení, nebo řízení ekonomik v Evropské unii. A O tom tedy jedná rada, komise, ale i Evropský parlament, protože je spolu nebo kolegislativním orgánem. A závěrem, pane předsedo, chci říci, že je pravda, že tato krize nám ukázala, jaké má měnová Evropská unie nedostatky. To je evidentní, protože zde neexistuje ekonomická unie, tedy eh, ekonomická unie, která sice je předvídána ve smlouvě, ale není to realita. Máme měnovou unii, ale nemáme ekonomickou unii. A tato opatření, která byla přijata eh, krátkodobě a střednědobě, tak eh, jasně jdou tímto směrem, tedy k ekonomické unii. Je to krize, která oslabila naše ekonomiky, která eh, i byla velkou zkouškou pro Evropskou unii, ale která eh, nerozbila zatím Evropskou unii a eh, i zde proto Evropská unie, mm, a nerozbila ji, protože Evropská unie byla schopná reagovat kompaktně, jednotně, a byla to skutečně korektní, adekvátní reakce na problémy, které máme v tomto okamžiku a já doufám, že červnový summit eh, skonsoliduje ještě tuto cestu a že půjdeme směrem k ekonomickému řízení a že budeme jednotně reagovat eh, na tyto problémy krize a že i hm, připravíme společný postoj Evropské unie hm, pro eh, zasedání G20 v Torontu, kde se bude jednat o regulaci finančních systémů a kde se povede i významná debata o zdanění mezinárodních finančních transakcí. Děkuji, pane předsedo. Panu ministrovi za představení. Děkuji vám, pane ministře. A nyní za komisi promluví pan komisař Oliren. Máte slovo, pane komisaři. President, honorable members. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, já vítám tuto debatu o odezvě Evropské unie na krizi. A také o tom dlouhodobějším výhledu ekonomického řízení v Evropě, který je pro nás výzvou. Před deseti dny Evropská unie přijala odvážné a nezbytné rozhodnutí na zachování finanční stability v Evropě. prohlubující se krize eh, se stala systematickou výzvou namířenou proti euru. Dohodli jsme se na konsolidačním paktu. Shodli jsme se na mechanismu finanční stability pro Evropu, eh, kde bude k dispozici až 500 eh, miliard eur, což je bude ještě doplněn dalšími prostředky. Dále chceme urychlit rozpočtovou konsolidaci v těch státech, kde je tato záležitost nejnáléhavější. Za těchto okolností přišla Evropská unie s balíčkem opatření, která jsou která jsou důvěryhodná v očích obyvatel a také finančních trhů a na mezinárodním poli. A je jasné, že chceme chránit a udržet euro. Naším cílem je udržitelný vývoj a chceme zajistit, aby finanční nestabilita nebyla hrozbou eh, poměrně křehkého hospodářského zotavení, které zažíváme. Toto je naše odpovědnost vůči občanům. My velice konkrétně můžeme prokázat výsledky. Včera koordinační orgán pro eurozónu eh, se přidalo 14,5 eh, miliardy eur eh, ze strany Evropské unie plus 5,5 miliardy eur ze strany Mezinárodního měnového fondu. E, to jsou prostředky, které budou třeba pro refinancování a ty jsme poskytli včas. Samozřejmě, že to vše bude předpokládat také e, naprosto plnou implementaci programu, které tady byl pro Řecko dohodnut. Také Evropská centrální banka přistoupila k mimořádním opatřením, E, na zvládání útoků na euro. Kromě toho, také členské země chápou, jak velice důležitá je fiskální konsolidace pro zajištění udržitelnosti veřejných financí, které jsou podmínkou udržitelného ekonomického růstu. Minulý týden Španělsko a Portugalsko představili významná opatření pro fiskální konsolidaci, která jsou velmi obtížná, ale zároveň nezbytná na to, aby se začaly zvládat neustále rostoucí deficity veřejných financí v letech 2010 a 2011. Komise posoudila adekvátnost nových opatření a cílů a bude v průběžném vyhodnocování pokračovat ještě v příštích dvou týdnech. Chtěl bych zdůraznit, že rychlejší redukce deficitu veřejných rozpočtů je zásadní součástí eh, opatření dohodnutých 10. května na ECOFINu. Obě strany musí přijmout takové strukturální reformy, které přispějí k potenciálnímu růstu, a to se týká zejména reform trhu práce a penzijního systému. urychlení fiskální konsolidace je bezprostřední prioritou v Evropě, ale současně je třeba, abychom koordinovali, koordinovali fiskální politiky mezi členskými zeměmi. Jinými slovy, fiskální konsolidace musí být diferencována podle toho, jaký je pro ní prostor a jaké jsou schopnosti národní ekonomiky země, kde toho fiskálního prostoru je velice málo, eh, budou muset přijmout eh, restriktivnější opatření, zatímco tam, kde je situace lepší, eh, bude možno postupovat méně restriktivním způsobem v zájmu zaměstnanosti a upevnění eura. Samozřejmě, že naše reformní úsilí tímto nemůže skončit. Vzpomeňme si, že prvních deset let eura eh, bylo velmi úspěšným obdobím, ale současně si musíme přiznat, že máme strukturální problémy. Nestačilo, nestačily eh, pozitivní příklady těm, eh, kteří se zadlužovali více, nenásledovali těchto pozitivních eh, příkladů. Minulý týden proto eh, komise přes, předložila balíček ambiciozních opatření pro upevnění rozpočtového a ekonomického řízení v Evropě. Eh, chceme mít silnější dozorové mechanismy, mechanismy, které budou sledovat rozpočtovou nerovnováhu a další. Já spolehám na tento parlament, že naše opatření podpoří. My chceme, aby strategie 2020 byla úspěšná v příštích letech. Naše návrhy se zakládají na dvou principech. Za prvé, že prevence je lepší než náprava to znamená ne přihlížet eskalování. A druhý princip, že silnější fiskální dozor by měl být doproven širším makroekonomickým dozorem, tak abychom eh, mohli zajistit skutečně udržitelný ekonomický rozvoj. Naše návrhy se stávají se tří velkých bloků. Za prvé musíme eh, posílit korektivní a prevenční aspekt eh, paktu stability a růstu. Základním úhelným kamenem je koordinace fiskálních politik, tak, aby národní rozpočty odpovídaly dohodnuté celoevropské politice a závazkům. Tak, aby tyto rozpočty nepředstavovaly hrozbu stabilitě Evropské unie a zejména eurozóny chci dát jasně najevo, že to nebude znamenat, že budeme kontrolovat eh, položku po položce národní rozpočty. To není naším zájmem. Místo toho eh, budeme analyzovat a porovnávat eh, širší Eh, rozpočtové principy a fiskální balanci, bilanci eh, předtím, než vláda návrh rozpočtu předloží vlastnímu parlamentu ke schválení. Cílem bude to, aby Evropská unie mohla překládat doporučení a žádat nápravu ze strany členských zemí. Někteří kritizují, že se tímto narušuje parlamentní suverenita. Já také jsem bývalým poslancem Národního i Evropského parlamentu a uvědomuji si plně, jak citlivá je otázka fiskální pravomocí parlamentu. Ale myslím, že eh, každému je jasné, že tady nejde o rozbourávání demokracie nebo eh, parlamentní suverenity. Jde o to, abychom skutečně respektovali pravidla, na kterých jsme se dříve dohodli. musíme dát evropské ekonomické politice také evropskou dimenzi. Prostě nestačí jenom eh, ex post eh, kritizovat eh, národní hospodářské politiky, poněvadž je jasné, že rozhodnutí přijímané na národní úrovni má přeshraniční dopad a to je důvod, proč je nutná koordinace na evropské úrovni. Druhým stavebním kamenem je eh, hlubší dozor ve směru makroekonomických nerovnovách. Eh, máme totiž eh, propast mezi těmi zeměmi, které mají přebytky a těmi, které mají deficity ve vzájemném obchodu a tato propast se v posledních letech eh, dramaticky prohloubila. Eh, my musíme do budoucna takovéto problémy předvídat a zabraňovat jim dříve, než můžou propuknout v krizi. Proto eh, budeme mít jakousi hodnotící tabulku, a na základě ní budeme moci dávat včas varování a upozornění. Bude se to týkat trendů v produktivitě, eh, jednotkové ceny práce a podobně. Je zřejmé, že to neznamená, že bychom snad chtěli oslabit exportní výkonnost eh, některých zemí. To v žádném případě. Místo toho chceme dosáhnout liberalizačního ekonomického eh, vývoje v celé Evropě, tak, abychom podporovali export, import a také domácí poptávku tam, kde je to potřebné. Prostě tak, aby to bylo ku prospěchu celé Evropy. A za třetí, musí být jasné, že bez ohledu na to, co všechno se bude dít v eurozóně, my se nikdy nenecháme porazit. Potřebujeme ovšem daleko pevnější a silnější rámec boje proti krizím. Současný mechanismus z 10. května je odvážným prvním krokem tímto směrem, ale ve střednědobém a dlouhodobém výhledu eh, komise navrhne eh, dlouhodobější kritéria jako eh, v oblasti, v oblasti ekonomické politiky na základě lekcí, které jsme se mohli nyní naučit. Ano, je třeba, aby byl tento mechanismus, aby měl také morální rozměr, a e, tím, tou filozofií je e, mít e, raději k dispozici hasičský sbor ještě než začne hořet, než ho potom na poslední chvíli zhánět dohromady. Čili chceme být na straně bezpečné. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, na závěr bych řekl, že tento návrh komise představuje velký kvantitativní skok eh, k lepšímu ekonomickému řízení v Evropě. Je eh, to součástí celé situace. Například vidíme, že eh, Estonsko se snaží připojit k eurozóně. Jenom jeden příklad. Zatímco průměrné zadlužení eh, v evropských státech je 75 HDP, v Estonsku je to pouze 7,5 a je to udržitelný stav. To znamená, že eurozóna, eurozóna může být sebevědomá, pokud ovšem bude mít eh, vhodnou politiku. Iniciativa komise, pokud bude přijata, povede k daleko intenzivnějšímu eh, prohloubení ekonomického řízení v eurozóně. A prostě, když máme tu EMU, eh, e tuto unii, tak eh, aby odpovídal svému názvu. Děkuji vám, pane komisaři, za představení stanoviska komise. A nyní jménem Evropské lidové strany promluví pan předseda Josef Dol. Pane předsedo, milí kolegové, Evropa konečně reagovala, hlavy státu konečně začaly eh, si uvědomovat, o jaký problém jde a před deseti, lety, před deseti dny pardon, rozhodli, že podpoří euro. Je to eh, plán, který i ukazuje, jak Evropa je solidární Eh, vůči všem, kteří o tom pochybovali, to prokázali. A je to plán, který ale zatím nestačí a musí také i být doprovázen eh, programy snižování deficitu. Eh, je třeba přijímat další fiskální, sociální opatření a to budeme všichni tady opakovat a říkáme všichni to též 14 dní. A nakonec je to tedy plán, který eh, i ve středu byl eh, doplněn rozhodnutím komise a to drasticky posílit dohled a eh, realizaci paktu stability. Dámy a pánové, my to nevyřešíme bez všech těchto opatření, bez politické odvahy neboť opatření, která jsme již kolektivně přijali v Evropě i individuálně v jednotlivých státech, tak eh, mm, to jsou opatření, která eh, eh, musí tedy být mm, dále prosazována a to platí jak pro pravici, tak pro levici a já tedy lituji zde to hlasování v Bundestagu v Německu, jak hlasovali socialisté. Takže my musíme vyvodit lekce a to především je třeba si říci, pravdu, jak je to s našimi rozpočty, s našimi národními dluhy, jak je to s evropským dluhem. A já apeluji na komisi, aby komise nám toto garantovala a aby sankcionovala, nejenom aby potichu někomu něco říkala, ne, ať to řekne nahlas, které státy neplní ty své povinnosti. Musíme zde mít takový radar, takovou anténu, abychom věděli, kdo co neplní, abychom na to poukazovali a sankcionovali a je třeba tedy zavést systém sankcí. To je, to je základem všech seriózních našich politik. A za druhé, těch 27 států se musí především zaměřit dopředu na ty základní směry rozpočtu, plánovat rozpočty a komise eh, na ně apelovala minulý týden. Já sám jsem o tom hovořil před pár týdny zde. Ono to se nelíbí členským státům, když se to po nich chce. Ale je třeba, aby členské státy si na to zvykly, že do budoucna, eh, eh, eh, pokud budou špatně řešit veřejné finance, že na to se bude poukazovat, že se jim to bude říkat, vytýkat, že musí tedy plnit společnou disciplínu. A to, co platí pro národní rozpočet, tak musí platit i pro sociálně a fiskální politiku. Já chápu hněv některých našich spoluobčanů, po kterých chceme, aby se obětovali pro jiné, pro ty, kteří e, e, pracují méně a chodí do důchodu dříve. To nemůže takto trvat. A to je třetí ponaučení z této krize. Euro nebude života schopné, pokud e, kolektivně nepřijmeme prostředky pro jeho ochranu. A já zde e, e nechci tedy Eh, já si myslím, že musíme změnit naši kulturu, naše chování eh, a musíme přejít od těch národních reflexů k takovému evropskému reflexu. A nemůžeme mít pouze krátkodobé eh, politiky, které reagují na výzkumy veřejného mínění, tak abychom se zalíbili spoluobčanům. Ne musíme i e, apelovat na naše podnikatele, aby zaměstnávali lidi, aby inovovali a moje frakce tedy požaduje, abychom se probudili, aby komise dělala svoji práci. To znamená, aby aplikovala e, tu terapii bonus malus, e, aby aplikovala tu terapii vůči členským státům, aby aby odměňovala ty, kteří se chovají korektně a sankcionovala ty, kteří ne. A Tedy apeluji na vás, pane komisaři René, protože tak posloužíme Evropanům a členským státům. A velký problém, který, který mají naši spoluobčané, je, zdali vůbec jsou garantovány naše úspory. Oni se bojí, já chápu ty občany, kteří pracovali celý život, aby si něco málo naspořili na spořicích účtech a e, my musíme jim garantovat jejich úspory. To je základ. A a je, to je něco, co musí komise dělat. Teď na to byla vytvořena. A právě v tomto kontextu, dámy a pánové, strategie 2020 bude mít nějaký smysl. Pouze pokud eh, začneme se chovat seriózně, pokud eh, budeme kolektivně řešit veřejné finance a eh, pokud budeme bojovat proti nezaměstnanosti za vzdělávání, za inovace, za výzkum, a já to říkám každý den, pokud je třeba Eh, spořit ve všech státech, tak i my, eh, evropští poslanci a úředníci, my musíme jít příkladem, protože jinak nám nikdo nebude věřit. To je to, co jsem chtěl říci a já doufám a pořád doufám, já jsem zažil již několik eh, krizí, hlubokých krizí a věřím, že tato krize alespoň nám poslouží, že to bude nový start pro Evropu a pro spoluobčany. Děkuji. pane předsedající. pane předsedo. A nyní e, jménem skupiny progresivních socialistů a demokratů Martin Schulz, předseda skupiny. Děkuji, pane předsedo. E, vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Já věřím, že tuto debatu e, vedeme v situaci, která je pro Evropskou unii nejen velice vážná, ale dokonce její hrozbou. Po desetiletí jsme se věnovali, jsme v eh, strategii, ideologii laissez svobodného trhu. Eh, nikdo nespochybňoval převahu kapitalistického systému hospodaření. Ovšem tento hospodářský systém vedl nyní k nejhlubší finanční, hospodářské a krizi a krizi zaměstnanosti od konce druhé války a současně také ke nejhlubší krizi legitimity demokratických institucí. Tento systém je špatný, je do značné míry nemorální a zvrácený. Uvedu vám příklad, abych doložil, o čem hovořím. Mnozí občané příliš nechápou, co to je vlastně ten obchodování eh, svopové úvěry eh, s pojištěním. Ano, vy si můžete uzavřít pojistku, která se potom používá jako obchodní eh, zboží. Tak třeba Josef Dol má svůj statek, který je pojištěn proti požáru. A jestliže já bych mohl tuto pojistku koupit, já, Martin Schulz, a v případě, že jeho dům zhoří, tak já dostanu vyplacenou pojistku, ne on. A potom já jsem na tom dobře, na rozdíl od něho. A tento systém je perverzní a tento je třeba zrušit a zakázat ale my hovoříme právě o těchto mechanismech. A to není žádná legrace. Protože hovoříme o penzijních fondech eh, kalifornských odborů eh, učitelů, eh, který prostřednictvím hedge fondu chtěl koupit leteckou společnost. To se nepodařilo, koupit něco jiného, ale stejně zkrachovali. A celá generace učitelů, které 40 let platili peníze do toho fondu, tak ti jsou teď bez peněz. A toto je realita systému, který dospěl na své hranice a který je třeba spoutat řetězy. Teď je na vládách, aby něco podnikly. My jsme to slyšeli od vás, pan López Garrido, od pana Arena, to je sice dobře, jenomže my pouze reagujeme, my jsme ve vleku událostí a podle mě reagujeme pozdě. Mnoho se mohlo stát už mnohem dříve a konec konců jsme tady potom hodně volali. Teď se snažíme eh, regulovat hedge fondy, ale kdy budeme mít Evropskou ratingovou agenturu. Je to správně, že eh, tyto eh, agentury, eh, když je stát v potížích, tak najednou přicházejí se snižováním ratingu a už se chystají a vyhlížejí si další oběti ne, tak toto se mělo stát už před lety, tedy Evropská ratingová agentura, ale před lety eh, to bylo odmítnuto a odmítali to stejné vlády, které dnes tvrdí, že se snaží zvládat krizi. Herr Kollege Langen, ich weiß, dass Sie heute Nachmittag einen... Ano, pane kolega, kolego Langene, já eh, vím, že chcete dnes odpoledne podat návrh, aby eh, den karna, karnevalu eh, nebyl den, kdy zasedá parlament, ale nedělejme karneval ze zasedání parlamentu. My máme strukturální problémy v EU, které musíme institucionálně upravit. My jsme údajně vytvořili hospodářstvou a měnovou unii, ale ve skutečnosti máme unii pouze pouze měnovou, nikoli hospodářskou. Je to jakýsi útržek hospodářské politiky, mozaika a jsou tady, je tady řada rozporů. Země jednají proti sobě navzájem, ale mají eh, hospodářský eh, společný prostor. Proč? My třeba víme, že Kalifornie eh, je také úplně na dně, tedy bez peněz. Eh, proč? A přitom je tedy v širším prostoru eh, Spojených států. A my to máme podobně. My teď máme problém s Řeckem, které znamená 2,8 našeho evropského HDP, ale bolí nás toho hlava všechny lidé vidí tento hospodářský systém a vidí, eh, že eh, je zklamal a nemají už v tento hospodářský systém důvěru. A vy vidí a oni vidí, že národní instituce i nadnárodní instituce jsou ve vleku tohoto systému a už vlastně nemají důvěru ani v tyto instituce. A to je právě fáze, kdy mnozí hledají útěk Eh, z evropského prostoru zpátky k nacionální retorice. Čili my máme eh, krizi důvěry v naší hospodářský systém, státní instituce a eh, obrat k nacionálnímu spíše než internacionálnímu hledání řešení. Toto je směs, která ohrožuje EU. Proto potřebujeme hospodářskou vládu. Potřebujeme také prosadit na konci svou a nakonec Josef Dol, eh, tedy ten, který eh, je ve frakci, kde je také nea demokracia, ten by nemusel být tolik kritický vůči jiným stranám. Děkuji, pane předsedo. Eh, jménem liberálů a demokratů pan předseda Giffelhofstadt. Pane předsedo, já si myslím, že ani nacionalistická, ani marxistická retorika eh, nevyřeší věc, eh, nevyřeší tuto krizi. Co prožíváme teď, pane předsedo, podle mě to není měnová krize v Unii, ani to není eh, krize naší jednotné měny, ale spíše je to krize řízení, governance, řízení Unie. O to jde. To je to, co teď zažíváme. Je to krize, Dokonce bych řekl, je to obsese utkvělá představa členských států, které si myslí, že tou mezivládní metodou vyřeší eh, problémy v Evropě. Eh, Když to měnová zóna, ta musí eh, být řízena jednotně, společně, tedy komunitárně na základě evropských zájmů, společných zájmů a ne tedy nějakým, e, nějakou kumulací národních zájmů, které se potom utkávají v Evropské radě. Já mám dnes ráno takové tři příspěvky do diskuze, pane Garigo. Moje první sdělení se týká rady a možná bychom mohli požádat, mm, e, e, aby zde trochu už e, utlumilo španělské předsednictví tu diskuzi kolem eura, protože e, vždycky, když chceme pomoci euru, tak někdo, mm, některý šéf vlády e, mm, se snaží sabotovat řešení, které bylo naleznuto. Takže je třeba požádat radu, radu aby trochu již to utlumila, aby nechala pracovat centrální banku, komisi, aby tyto instituce hledaly řešení. A druhé moje poselství sdělení se týká komise. Pane René, já myslím, že vy jste přijal odvážná opatření ve středu jdou dobrým směrem. Ale já myslím, že komise by měla jít dále. Prozatím máme zde pracovní skupinu, pracovní skupinu rady, která se sejde, aby eh, se snažila nalézt řešení ke konci roku. No já říkám, to je pozdě je to na komisi, protože komise má právo iniciovat návrhy a takže je to na komisi, aby předložila ambiciozní globální balíček a to v příštích týdnech či měsících. A to je třeba udělat. Nemůžeme čekat na nějakou pracovní skupinu rady, eh, co vyprodukuje. Ne, je to na komisi, aby přijala tuto iniciativu. A komise musí přijmout globální balíček, který musí předložit radě a parlamentu. A podle mě musíme obsahovat čtyři věci. Za prvé posílit pakt stability. Je třeba e, zavést sankce. A já podporuji toto, já doufám, že všichni podpoří myšlenku pana Rena. A to je, že v tomto balíčku, ano, národní parlamenty než tedy odsouhlasí vždycky rozpočet, tak existuje také skrutiny. E, ten dohled provádí Evropská komise a tady nejde o to, zdali je to e, nedostatek subsidiarity a tak dále. Ne, to je otázka lojality vůči paktu stability a euro. Nemůžete říct na jedné straně, my jsme členy toho paktu stability a eurozóny, ale, ale pokud jde o rozpočet, no tak to se e, vůbec eura netýká. To je naše kompetence, čistě národní kompetence. To nelze takto a za druhé, já si myslím, že v tom balíčku také musí mm, figurovat přesvědčivá strategie 2020 a prozatím, pane Garigo, všechno, co je na stole rady, to není přesvědčivé. Vy to, uzav, vy to uzavřete v červnu, ale co uzavřete v červnu? s tou strategií 2020. A stejně jako s Lisabonskou strategií to pak bude opět selže, protože je to takzvaná otevřená metoda koordinace a pokud chcete vystupovat seriózně v radě, tak musíte nyní Evropské komisi dát všechny nástroje, aby eh, ta komise mohla řídit tu strategii 2020, tu ekonomickou strategii pro ukončení krize. A třetí věc, kterou je třeba učinit, je Evropský měnový fond Evropský měnový fond, který musí nahradit ten mechanismus stability, který máme do podsud, protože ten mechanismus stability, jak jste řekl, pane René, ten nestačí. Je to uh, opět mezivládní mechanismus, který byl vytvořen a je třeba tam jednomyslnost, jednomyslné hlasování, tedy je třeba, aby třeba všechny členské státy odsouhlasily nějakou půjčku a to nemůže fungovat dlouhodobě. Je třeba vytvořit Evropský měnový fond, který bude řídit Evropská komise a pokud nutné, to bude i centrální banka, ale ne, e, e, že by se to řídilo nějakými rozhodnutími e, všech 16 států eurozóny. A dále evropský trh obligací. To čekáme od komise, pane René. To znamená odvahu předložit na stůl radě i parlamentu ambiciozní balíček, který bude obsahovat tyto čtyři prvky. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše slova. A nyní jménem skupiny Zelených paní předsedkyně Rebecca Harms. Pane předsedo, dámy a pánové, moje frakce se opět rozhodla chovat se pozitivně eh, a vstřícně vůči mechanismu finanční stabilizace, který byl dohodnut zhruba před dvěma týdny v Bruselu. A my chceme k tomu dodat ještě to, že se hlásíme k posílení společné hospodářské politiky a společné finanční politiky. Pro zelené to není nic nového, je to naše dlouhodobá tradice. My ale, pane Réne a vážení eh, zástupci španělského předsednictví. My toto ovšem spojujeme také s požadavkem, abychom se konečně vážně na evropské úrovni rozhodli, že eh, nebudeme pouze bojovat proti symptomům krize, nýbrž proti krizi jako takové. My od roku 2008 se snažíme pouze léčit symptomy. A to bylo, to bylo tenkrát o záchraně bank a předminulý víkend tam eh, nedošlo ještě ke stabilizaci eura. Eh, tam eh, došlo k tomu, že opět jsme jednali ve prospěch řady německých a francouzských bank. To bylo jasné podle vývoje Eh, burzovních indexů. Ale my musíme přestat pořád zachraňovat. To stojí miliardy a miliardy a my už nevíme, odkud ty peníze brát. A my si vlastně dovolujeme pouze eh, jenom v drobných krocích eh, vracet státní regulaci na finanční trhy. Eh, to tak nejde. Stát se musí vrátit zpět daleko rozhodnějším způsobem i na finanční trhy. Stát se nemůže nechat držet v šachu spekulanty a bankami a pouze si stěžovat a nadávat. Ano, banky jsou důležité v tomto systému, jenomže v tomto systému musí být něco hodně špatně, když se pořád toleruje to, že eh, státy jsou neustále tlačeny na okraj schopnosti existence. Ano, máme nyní shodu na tom, co opravdu nutně musí být provedeno. Eh, ovšem je třeba jít dál. Eh, musíme všechny ty toxické eh, cené papíry jednoduše prostě zakázat hedge fondům opravdu Eh, ty dát na daleko kratší provaz, než eh, jsou dneska. A dále je nutná transakční daň. To skutečně potřebujeme, tyto peníze, abychom si mohli dovolit z veřejných peněz refinancovat eh, účasti bank a spekulantů. A to skutečně můžeme zajistit zavedením této daně. Další věc na které mi hodně záleží, je budoucnost koordinované rozpočtové politiky disciplíny v EU. E, rozpočtová disciplína, tento termín z Německa znám velice dobře, ale chtěla bych navrhnout, abychom v souvislosti s krizovým řízením a s hlasováním o Evropě 2020 se ještě jednou zhodli na tom, co vlastně chceme, tedy jak by členské země a Evropa se měly prezentovat svým občanům za deset let na úrovni státní odpovědnosti. Má být naším evropským strate, tedy úkolem evropské strategie být jakýsi eh, něco, co bude odbourávat sociální vymoženosti. Jak si to tedy představujete? Školy, knihovny, domovy důchodců, nemocnice, muzea, divadla. Eh, kolega Konbendit řekl minulý týden, že Řecko potřebuje více času pro sanaci. Ale já jsem se mezi tím seznámila s katastrofálním stavem financí v mnoha členských zemích, čili je skutečně nejvyšší čas říct, co s tím chcete dělat. Ale jestli tím to chcete používat za záminku pro to, eh, aby se šlapalo po sociálních možnostech, tak to nemůžeme v Evropě my eh, musíme dělat odpovědnou politiku, mezigenerační spravedlnost a tak dále. Toto jsme v Německu vždycky podporovali. A ještě klimatická politika, udržitelný vývoj. Dnes se zdá, eh, že to ustupuje do pozadí a kdyby tomu tak skutečně bylo, tak to by bylo to nejhorší. My potřebujeme inovace v hospodářství, ekologická, ekologickou výrobu, organizaci veřejné dopravy. My musíme se soustředit na inovace, které mají perspektivu do budoucna, jsou udržitelné a Eh, dámy a pánové, eh, dneska se je tabu hovořit o nových deních, ale já vám říkám, že jsem přesvědčena, že se současné krize nevyjdeme, pokud neporušíme tabu státního eh, role státu a nutnosti chytrých daní. Děkuji. Děkuji vám. Nyní jménem evropských konzervativců a reformistů pan předseda Timota Kirchhoff. Uh, Velice děkuji, pane předsedo, vážený pane předsedo komise. V poslední době začíná být dost charakteristické pro všechny, kdo mluví uh, o řešení, že nejlepší je integrace ale myslím si, že Evropská unie nepostrádá spíše žádné zvláštní mechanismy, ale spíše politickou vůli k tomu, aby se plnily závazky, které již byly učiněny, ale nikoli, které již byly, ale které nebyly zavedeny do praxe. Myslím si, že ta iniciativa 2020 je nutná, abychom se vyrovnali s evropskou krizí, ale myslím si, že eh, pokud chceme eh, zabránit těmto krizím v budoucnu, tak eh, Evropská unie musí dbát na to, aby zde byly větší sankce na členské státy, co se týče rozpočtů. Nicméně e, již se ukázalo, že ty pravidla jsou, ale nebyla dostatečně kontrolována. Je nutné, abychom e, zlepšili situaci kontroly, ale je otázkou, zda bude stačit, e, když zavedeme nové strategie. Je také nutné zlepšit kredibilitu pokud se zvýší pouze rozsah, tak ještě to neznamená, že to bude zavedeno do praxe. Je nutné, abychom to brali více vážně. Co se týče eh, dluhů, které které mají dopad na finance. Co se týče naší skupiny evropských reformistů a konzervativců, tak je nutné, abychom Eh, dali důraz na to, aby všichni plnili pravidla. A je také nutné, aby všechny členské státy brali eh, svou odpovědnost vážně a také, aby byli poctiví a také, aby, byli, aby plnili své závazky. Komise se domnívá, že její návrhy povedou k výraznému prohloubení hospodářské a měnové unie, ale je pouze eh, malým divím, že evropský, že anglická verze hovoří o zprávě, o governance, zatímco francouzský text hovoří o government, o vládnutí. A vypadá to, že pro některé země je skutečně ambicí, aby zde bylo určité ekonomické vládnutí. Myslím si však, že to by bylo špatné pro evropské občany a i pro evropské členské státy a i pro samotnou Evropskou unii. Děkuji panu předsedovi a nyní jménem skupiny komunistických stran pan předseda Lotar Bisky. Pane předsedo, poslední eh, jednání rady poukazuje na hluboké změny. My procházíme procesem governmentalizace evropské politiky. Eh, tady se hovoří na jedné straně o posílení Eh, role Evropského parlamentu a my to chválíme, ale ve skutečnosti eh, se posiluje postavení národních vlád. Parlamenty eh, zatím mají velice slabý hlas a tady je třeba se bránit. Metodou, kterou používají vlády, se opět dospělo k tomu, že se obrovské veřejné peníze dali k dispozici bankám. Eh, opět chráníme ten kasinový kapitalismus. No a podařilo se eh, zjistit a najít 75 miliard eur. Všem otázka je, jestli nám to pomůže zachránit hospodářský rozvoj. Podle mě to pouze zachraňuje kapitál bank. Evropská unie by měla být společným trhem s jednou měnou a komisař Barroso říká, že bez hospodářsko-politické unie můžeme zapomenout na měnovou unii. Nicméně já zatím nevidím žádné jasné kontury toho, že by se navazovalo na eh, pakt růstu a stability, který zkrachoval eh, něčím novým. Eh, chybí nám regulace finančního trhu, koordinovaná daňová politika, mzdová politika, eh, chybí transakční daň na finanční transakce. Je tedy část, aby sociální stát byl institucemi EU zajištěn, nikoli odbouráván. Toto obavy mají také řekové i e, lidé v jiných zemích, protože vidí, e, co se děje se sociálními vymoženostmi. Je čas bojovat za vysokou úroveň sociální vymoženosti. Hedgefondy ty musíme vyhladovět. Při boji proti e, krizi finančního trhu postupujeme velmi pomalu. Ovšem vzhledem k rychlostem spekulací to nestačí. A zcela špatně je, abychom v této zhoršující se nouzové situaci socializovali, zespolečenšťovali ztráty, ale privatizovali zisky. Banky se nemohou prostě obsluhovat z kapes daňových poplatníků. Za současných podmínek bychom museli takto znově definovat pojem bankovního lupiče. Děkuji. Nyní za Evropu svobody a demokracii paní Nikica Vela. Velmi vážená, vážená komise. Já bych eh, chtěl, eh, chtěla u této příležitosti vám velice srdečně poděkovat za tvrdou práci, eh, kterou odvádíte v souvislosti s krizí v mé zemi v Řecku. Já bych chtěla také poděkovat všem parlamentním stranám za podporu a solidaritu s Řickem. Dámy a pánové, pane komisaři, já mám tři návrhy a byla bych velmi, velmi ráda, kdybyste tyto návrhy také podpořili. Pokud se týče realizace stálého instrumentu pro hospodářské řízení. Eh, máme tedy eh, Institut Broil, který je think tank hospodářsky zaměření a eh, ti navrhují, Evropská centrální banka by měla dávat garance za státní dluh až do výše 60 60% eh, HDP. Tomu by se pak říkalo blue bonds. A to, co bude nad 60%, tam eh, je možné si brát půjčky podle tržních, eh, tržního úročení. To by byly takzvané red bonds. To je návrh na stálý instrument ekonomického řízení. Myslím, že nepotřebujeme nějaké složité instrumenty, takovýto návrh eh, lze realizovat velmi rychle. Pak tady mám další dva návrhy. Eh, Evropský měnový fond by eh, splatnost řídských bondů, řeckých bondů prodloužil ze tří let na pět a toto, na to by měli přistoupit také evropští věřitelé. Pokud by se to tak stálo, mohlo by Řecko velice snadno splatit své dluhy a byl by to také pozitivní signál pro trhy. A další stanoví se procento splácení státních půjček. A racionální způsob zprávy by byl takový, kdyby Evropa už teď dala k dispozici peníze, které v budoucnosti může použít Řecko na eh, rozvoj a růst Evrop- řeckého hospodářství. Řecká vláda v současné době se snaží eh, sehnat peníze a splácet dluhy, ale souběžně s tím není možné investovat do růstu. Bylo by hezké, kdyby takovéto růstové aktivity také se mohly odehrávat paralelně. Já bych ráda vyjádřila naději, aby eh, Řecko bylo jediným zlem, za které musí platit nyní Evropa, což je dáno eh, vnitřními pořádky v Řecku. Eh, v podstatě takovéto hospodářské řízení už jsme měli mít deset let. Ano, jelikož jste z Řecka, eh, bylo velice důležité, abychom vás nechali dokončit řeč, ale musím vás upozornit, že jste přetáhla o více než minutu. Eh, o Řecku tady konec konců hovoříme už hodně, takže prosím příště, kdybyste dodržovala čas. Děkuji. Ja. Yes, please. Point of order. Mr. President pane předsedo, když vy jste se stal předsedou tohoto parlamentu, řekl jste, že budete přistupovat eh, rovným způsobem ke všemu. Musím říct, že pan Schulz eh, hovořil o dvě minuty déle, mnozí předsedové přetáhli, takže jak to vlastně je? Chci vám říci, že já skutečně hlídám čas. Ano, došlo tady několikrát k překročení času o e, vteřiny nebo desítky vteřin. A paní kolegyně překročila čas nejdéle, a všem já jsem to dovolil, protože zastupuje Řecko a šlo o názor někoho, kdo bydlí v Řecku. Já si myslím, že to bylo správně. Jinak tedy e, nedovoluji výrazně překračovat čas, ale myslím si, že se shodneme, že šlo o velice vážný příspěvek. Ano a nyní pan Francisco Sosa Wagner za nezařazené. Bylo nutné, pane předsedo, abychom tedy zažili tento kolaps proto, aby šéfové vlád konečně pochopili, že Eh, cesta není eh, více nacionalismu, ale Evropy. A vlastně teď proto cirkulují ta různá opatření, která byla přijeta Evropskou eh, radou a vlastně se, víte takové, takový základ Evropského měnového fondu. A my ale musíme všichni být na stejné lodi a abychom potom už nemuseli řešit tak improvizovaně různé individuální situace. Ale já se ptám, zdali Toto je eh, jenom eh, eh, mm, taková situace ad hoc, nebo je to takový základ budoucí evropské vlády, protože jde o evropské ekonomické řízení. To je to, co nám chybí. Nám chybí autentická vláda, pokud skutečně chceme být věrní otcům zakladatelům. Proto my zde v našem parlamentu musíme propagovat všechny reformy, které posilují Evropu a které mění rozpočtovou realitu a fiskální, realitu v re, fiskální disciplínu v realitu. A kolegové, posílit Evropskou komisi, posílit tento parlament, to je jediný recept pro to, abychom vybudovali Evropu, která jinak e, by vlastně e, nám mohla e, uniknout mezi prsty. Děkuji. Děkuji a nyní další zapsaní řečníci individuálně, nikoli jménem stran. Chci ještě poznamenat, že Eh, je toto debata velice důležitá, bude mít velký vliv na budoucnost naší EU. A nyní dávám tedy slovo kolegyně pan Wortmanko na dvě a půl minuty. Voorzitter, uh, wat ik geleerd heb, dat is als de boerderij van Jozef Dol in brand staat. Pane předsedo, já jsem uh, pochopila, že pokud by tedy schořela ta farma pana Dola, tak nejdelší je, nej, nejdůležitější je to, aby se ten požár nešířil. A to si myslím, že právě to obsahovalo rozhodnutí Rady a komise. Během jednoho týdne byl schválen balíček v obrovské výši a je nutné, aby tato pravidla byla zpřísněna. Rada eh, rozhodla o tomto tématu a my bychom se měli také být schopni o tomto tématu rozhodnout. Nejsem si však jistá, eh, zda ta další opatření budou rozumná. Potřebujeme totiž udržitelný růst, potřebujeme pracovní místa pro naše občany, potřebujeme také zdravé podniky. A jediný způsob, jakým to můžeme dosáhnout, je stabilní ekonomika a také stabilní měna. Pokud chceme ambiciozní strategii 2020, tak musíme eh, dodržovat všichni pakt o stabilitě a růstu. To je naprosto zásadní a závisí to také na tom, aby zde byla silná evropská zpráva. To je také hlavní myšlenkou usnesení, o kterém jsme hovořili zde v parlamentu. Podporujeme komisaře Réna, ale domnívám se, že pokud je nezodpovědné, že socialisté nechtějí dát podporu je nutné si uvědomit, že spekulace nejsou, eh, nebyly eh, tím hlavním důvodem krize. Nicméně je pravda, že spekulace tu krizi posílily. Chceme, abychom dokázali um, oslabit eh, nespolehlivé chování. Nyní pan Hanes, dvě minuty. Pan Hanes Svoboda, bardzo proszę. Pan Hanes Svoboda to byl. Pane předsedu, kolegyně, kolegové, paní Votman, Kohl, Musím říci, my nechceme, aby panu Dolovi eh, zhořel statek. To ne. My chceme provádět prevenci, to je cíl. A my samozřejmě podporujeme navržená opatření, teda, která sám navrhl, ale zdají se nám nedostatečná, protože eh, většinou se k ním sahá už když hoří. A my chceme, aby se vůbec zabránilo tomu, aby nikdy nehořelo. Pan Garida řekl sám, že to rozhodování bylo zoufale pomalé. A zoufale pomalu jsme si také všimali toho, co se tady chystalo posledních deset let v EU já myslím, že je správné tedy poukázat na to, že rozdíly eh, ve vývoji hospodářském jednotlivých eurozemí eh, se prohlubovaly. A také vlastně se prohloubí rozdíly mezi eh, bohatými a chudými. A jestliže vám to zní jako marxismus, tak mně to zní jako otázka sociálních jistot a sociální politiky, což ale mnohé zřejmě nezajímá. My chceme hospodářská opatření, my chceme eh, silnější další opatření. Eh, prostě tato eurozóna by neměla být nadále, neměla by se vyznačovat růstem rozdílu mezi chudými a bohatými. O to jde. A toto je také náš požadavek na komisi a na radu. Za prvé, my musíme opět snížit konkurenční rozdíly. Máte pravdu. Konkrétně schopnost zemí, jako je Řecko, Španělsko a tak dále, eh, ty, ta se musí zlepšit nejde tedy o zlepšování pouze v těch zemích, kde už to funguje dobře, jako Německo, Rakousko a podobně, ale naopak tam, kde jsou slabší, to je velice důležitá věc a ve vašem sdělení chybí popis konkrétních opatření, jak by se to mělo dělat. Vy hovoříte o eh, reformě pracovního trhu a penzijního systému. No dobře, ale eh, to je příliš obecné a to také nestačí. Tam jde také o rozpočet, o budování struktur a o zelené technologie v sestraky 2020. Bez toho skutečně tyto věci, konkurenci a, bez, a sociální jistoty tady nezvládneme. Děkujeme nyní paní Valean na minutu a půl. Děkuji. Já bych se chtěla také vyjádřit eh, k situaci v členských zemích, které nejsou členy eurozóny, nicméně které mají stejné obavy. Političtí lídři našich zemí se nám snaží prodat myšlenku, že členství v Evropské unii je pojistkou proti špatným časům, ale ukázalo se, že v realitě je to jinak. Na euro neustále všichni útočí navzdory našim úsilím. A my také víme, že tyto peníze jsou pouze takovou, takovým krátkým, krátkou záplatou na tuto situaci, ale to je, eh, jedná se o velice zvláštní situaci a musíme na ní také najít mimořádné řešení. Nechce, chceme dále postupovat k ekonomické integraci a e, Nicméně ty nerovnováhy vedou k dalším rozdílům mezi jednotlivými členskými státy a pokud chceme zaručit finanční disciplínu, tak potřebujeme dobrou správu e, a také dobré systémy sankcí. Potřebujeme dále e, nové pobídky, které by přilákaly další kapitál a které by snížily administrativu. Chceme, aby se vlády vybraly, eh, aby, aby země začaly mít eh, dobrá řešení, jako je to například v Rumunsku. Eh, v Rumunsku se vydali aktivní cestou. V Rumunsku máme nyní však třeba velký počet, velký počet obyvatel, kteří pracují ve státní správě a místo toho, abychom omezovali počet ve státní správě, tak omezujeme Eh, peníze, které jdou na lékaře. Je však nutné, eh, abychom se poučili, nicméně není zde mnoho dobrých příkladů, z nichž bychom se mohli poučit. Děkuji. Nyní pan Filip Lambert, minuta 30. Oui, monsieur... Ano, milí kolegové, potřebujeme zodpovědné veřejné finance. Ano, musíme mít vyvážené rozpočty, což znamená rozumné řízení rozpočtů a proto musíme, ano, posilovat vzájemný dohled, ano, ale eh, teď se obracím na radu. Eh, to snad znamená, že my to všechno vyřešíme pouze, když budeme snižovat výdaje? No to ne, protože právě to je to, co určitě zničí sociální soudržnost a to je otázka evropské identity. Pokud skutečně chceme nastolit rovnováhu v našich rozpočtech, tak není jiné řešení, než investovat. Nejde o to pouze snižovat deficity, ale jde o to investovat do budoucna. A proto je třeba nalézt nové recepty. To znamená, i do toho zapojit finanční sektor, aby přispíval tedy eh, a zdaňovat finanční eh, transakce například. To znamená, aby eh, přispěli ti, kteří nejvíce profitovali z té situace třeba v oblasti energetiky. A je třeba tedy již nedávat dárky těm nejbohatším ve společnosti nebo těm nejbohatším podnikům, které unikají daním. A to znamená, že je třeba i vyřešit další tabu ne fiskální tabu pouze, ale tabu suverenity, eh, které vy, eh, Rado, za pomoci EPP eh, obhajujete tak tvrdě, tedy fiskální suverenita, to je špatné, takže to je třeba řešit, to je základ problému. A pokud jde o finanční dohled, tak já bych chtěl zde Děkuji, pan Jan Epping, minuto a půl. Uh, Děkuji, pane předsedo. Tady se hovořilo o exitové strategii z této krize a já myslím, že existuje a nazývá se fiskální konzervatismus. Strukturální problém spočívá v tom, že eh, rozhazovačná politika veřejní rozpočtu trvala příliš dlouho a nikdo to pořádně nekontroloval. A dokonce eh, vláda pana Šrédra šla až na 3% a Eh, v Řecku politická třída zjistila, zjist, prokázala se jako naprosto neschopná eh, řídit peněžní toky. A jsou tady další případy. V roce 2002 kdo si řekl, že pak stability je hloupost a že je třeba to změnit. A my jsme to tedy změnili a tím jsme se dostali na šikmou plochu. Evropská unie bude skutečně muset se eh, upsat fiskálnímu konzervatismu a to na dlouhou dobu. Potřebujeme svobodnější trh a eh, více podnikatelských schopností, pane Šulci. Potřebujeme více daní, pane eh, předsedo ze Španělska, ale kde pak? to nás pouze uvrhne do stagnace a staneme se jakýmsi antirobinem hůdem protože ano, na nás zavisí lidé, kteří mají svoje penze, kteří mají nároky a kteří mají svoje eh, úspory. Ale já bych byla eh, ráda, rád, kdyby někdo tady trošku eh, řekl, aby paní Merklová se začala k euru taky trošku jinak. A děkuji, pan kolega Lechiery. Děkuji, pane předsedo. Vy neuklidníte finanční trhy bez toho, aniž bychom nevyřešili ten princip, který vy obhajujete, a to je úplná svoboda oběhu kapitálu a údajná volná soutěž, což je vlastně nerovná soutěž. Dnes eh, jsme dali na stůl hodně peněz, ale to proto, abychom uklidnili finanční trhy. A ehm, vy jste E, i do toho zapojili tedy MMF, jste sem přitáhli do Evropy. Proč jste nás nekonzultovali? A nyní chcete mm, to udělat skutečně násilně? Chcete si uzurpovat moc a kontrolovat národní rozpočty? Na to by měla dělat komise? Vy neustále hovoříte o dluzích, o deficitech, ale proč nikdy nemluvíme o možnosti receptů, které existují, protože pokud, pardon, o příjmech, o příjmech, protože pokud mm, e, zde jsou deficity, je právě protože máme nedostatečnou tu příjmovou stránku, třeba z kapitálu a neustále je zde, se zvyšuje ta nerovnost rozdělování bohatství ve společnosti. Proto je třeba změnit i statut a roli Evropské centrální banky. Je třeba zavést reálnou solidaritu. Borgesio. Jo, Borgesio jak dlouho ještě bude trvat euro, tak jak to máme teď tady, a nebo jak jsme to měli před dvěma, třemi lety. Já nesouhlasím s tím vším, nesouhlasím s tím faktem, že uh, uh, uh, my zde uh, Eh, budeme, eh, že vložíme tedy spoustu milionů euro a do těch všech opatření, a která se týkají údajně naší eh, budoucí budoucnosti, těch 500 milionů spoluobčanů Evropanů. Ani nesouhlasím s tím dogmatem, že je třeba zachránit euro tak, jak vypadá ve stejné podobě. A mm, já si myslím, že mm, euro, mm, ano, e, by mělo e, vést tomu, abychom nalákali investice, aby ty úrokové sazby byly co nejnižší, abychom e, sem přilákali kapitál, který by investoval do našeho podnikání, do našeho průmyslu. A zde vy hovoříte o prevenci, že budete preventivně zkoumat rozpočty členských států a nejprve co, národní parlamenty. E, vlastně ty jsou snad suverénní, ty mají suverenitu nad tímto. Já souhlasím s tou e, evropskou, já souhlasím s mm, ekonomickou strategií. Peter. Děkuji a nyní pan kolega Hans-Peter Martin. Já bych e, se chtěl postavit proti antievropskému postavení rady. Vy tady si stěžujete na krizi a zavádíte hospodářský protektorát, přičemž vy jste hlavním zodpovědným za všechny příčiny. Vy jste nepřipustili regalaci, když byla nutná, například hm, Eurostat. My jsme tady hodně hovořili o tom, jaké jsou problémy v Řecku, Španělsku, Portugalsku a to s velkým předstihem. My jsme tedy chtěli, aby Eurostat byl posílen, ale kdo to eh, blokovali Španělsko, Německo, Francie a zřejmě i Rakusané, poněvadž nechtěli eh, nechat eh, nikoho nahlížet do vlastního účetnictví. Měli zřejmě co skrývat. Konec konců i Karl-Heinz Grasse, bývalý rakouským ministr financí, který eh, je nyní hvězdou německých médií, je v Rakousku stíhan. My potřebujeme nikoli nouzovou vládu, poněvadž ta neudělá to, čeho jsou schopni eh, američané, to znamená zvyšovat vlastní kapitál pro banky, utlumení stínových bank a tak dále, prostě odbourávání rizik. My potřebujeme skutečně demokratickou legitimitu, eh, systém se dvěma komorami parlamentu, tak, aby prostě ten podivný systém, který tady máme s radou, opravdu eh, byl odbourán. Děkuji, nyní pan Otmar Karas na jednu minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, krize nám zcela jasně ukazuje eh, hranice našich smluv, dále naše vlastní slabiny, to, jak se stavíme k Evropské unii, deficitům a chybám a to, že mnohé věci nebereme příliš vážně. Také se tady jasně ukazuje, že neplníme své domácí úkoly a že tím škodíme sobě i společenství. Chybí peníze. Na prvním místě jsou vždycky členské země, potom komise a nakonec i my sami. Za třetí, jestliže si Evropská unie stanoví cíle, pravidla a sankce, pak komise nesmí být závislá na souhlasu členských zemí, pokud má používat tato pravidla a tak dále. Je třeba, aby měli rigorózní deficitní a sankční eh, řízení radě Eh, zabraňte blokádě Eurostatu. Eurostat musí mít svobodu komunikace s členskými zeměmi. Tak je to správně. Informace, ano. Eh, já mám dvě minuty, pane předsedo. Já tady mám jednu minutu. One minute. Two minutes. Dvě minuty. Omlouvám se, ale já tady mám skutečně jednu minutu. Dobře, pokračujte, pane. Za páté, hovoříte o hedge fondech, eh, ale my jsme to ještě neschválili. Eh, já skutečně vyzývám radu, aby s parlamentem jednala co nejrychleji, abychom regulaci hedge fondů mohli ještě do léta zavést. Transakční daň. Eh, nemluvme o ní, prostě ji zaveďme. Komise by měla předložit návrh, jak by to mělo vypadat. Jak by měla vypadat férová daň na transakce. Rada my chceme, aby všechny eh, zákony, které mají, tedy národní zákony, které mají co dělat s evropskou sférou, aby se skutečně zkoumaly na proveditelnosti a dopady, abychom tady neposilovali intergovernmentalismus. Děkuji vám, pane kolego. Nyní pan kolega Udo Bulman. Äh, pane předsedo, kolegyně, kolegové, pan Garido, pane Garido, který zastupujete radu, já na vás mám velmi konkrétní otázku. Abychom vyšli z této mlhy a bezmoci z krize, kdy tedy nevíme, proč ta krize nastala a jak z ní ven. Mám tedy konkrétní otázku. Kolega Schulz hovořil o velmi kritických spekulačních produktech, eh, obchodování eh, toxických záležitostí, které eh, Řecko přivedly na okraj katastrofy a může to být problematické také pro další. Proč pan Garido, který se velice často setkává s jinými ministry v Ekofinu, proč podle vás není možné, aby eh, spoluprací mezi státy se zakázaly tyto produkty? Já jsem se na toto ptal často také u nás doma a trvalo to měsíce, než eh, se někdo rozhoupal a teprve včera v noci eh, tyto prázdné produkty zakázali. A já nevím, proč nepoužíváme tato opatření, která jsou tak jasná, abychom chránili občany a národní hospodářství. A jestliže říkáte, že naším problémem je ta pomalost v radě, já tedy eh, vám nabízím tuto dohodu. My jako Evropský parlament předložíme konkrétní návrhy. My už jsme navrhli v regulaci dozorových orgánů, Eh, v diskuzi o hedžových fondech, abychom na evropské úrovni mohli přijímat takováto opatření. A eh, abyste totež dělali u derivátu. To by bylo dobré a my eh, vás konečně vyzýváme, aby se rada konečně pohnula a aby se uzákonilo to, co se uzákonit musí, abychom mohli jednat v Evropě, abychom nemuseli do nekonečna čekat, než se rada rozhoupe, abychom měli evropské instrumenty. Prosím, pomožte radě, aby to začalo fungovat. Ano, takže za Děkuji vám a děkuji vám také za dodržení času. Nyní paní Marielle de Sarne na minutu a půl. Ano, určitě je to nejvážnější krize, kterou teď zažíváme v Evropě, proto je to tak naléhavé a musíme přijmout rozhodnutí a to nečekat na říjen. Záchranný plán, to bylo první rozhodnutí, mm, přijaté sice dost pozdě, ale lépe pozdě než nikdy a je třeba to teď doplnit a vytvořit skutečný Evropský měnový fond. Je třeba zavést Evropský evropský trh eh, s obligacemi a vytvořit i Evropskou ratingovou agenturu. Neboť všichni dobře víme, jednotná měna nemůže fungovat bez toho, aniž by zde existovala fiskální, ekonomická, rozpočtová, politická konvergence a aby Evropa hm, neměla pouze takový ten pocit, iluzi, že se sama řídí, ale vlastně by to řídili spekulanti a finanční trhy. A je třeba tedy zavést ekonomické řízení a um, řízení Evropské unie, protože to je to, co zde chybělo. A je třeba si stanovit dva cíle. Ano, samozřejmě je třeba snížit zadluženost, ale je třeba to udělat realisticky a důvěryhodně. Je třeba zároveň i eh, mít určitý manévrovací prostor a vytvořit nezbytné reformy, abychom se připravili do budoucna a je třeba provést obě věci zároveň. A proč je tak třeba zavést synergie mezi členskými státy, mezi jejich rozpočty? A, a je třeba, by komise to tak jasně řekla. Proč je e, zásadně důležité zreformovat e, fiskální systémy, tak abychom e, sloužili více rozvoji a růstu a abychom je zharmonizovali, protože nebudeme mít žádnou měnovou unii bez rozpočtové a politické unie. Děkuji, paní Pas, pan Pascal Canfin. Ano, pan Pascal Canfin. Pane Réne, vy víte, zde existují dva způsoby, jak snížit deficity, to znamená snížit výdaje nebo navýšit příjmy. Snížit výdaje, to mohou udělat všechny členské státy zároveň, ale je třeba, abychom se koordinovali a zvyšovat daně a především daně zajení kapitálu, podniků, příjmů a bank. To mm, mm, na to potřebují také se státy koordinovat v Evropě. A ve vašem sdělení z minulého týdne tam eh, vůbec o tom nemluvíte. Já se tedy ptám, Ehm, mm, a v podstatě s tím i souhlasí kolegové v parlamentu napříč politickým spektrem. Ptám se, zdali v příštích týdnech předložíte nějaký plán daňové fiskální koordinace, tak aby členské státy měly možnost určitého manévrovacího prostoru a zvýšit určité daně, což nemohou ale udělat eh, separátně, jednotlivě. To je právě přidaná hodnota Evropy dnes. Pan Frhoštav říkal, že vy máte právo iniciovat návrhy a dnes ale si myslím, ne, že je to vaše právo, je to vaše povinnost. Děkuji. Eh, děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane. Nyní pan Petr van Dalen na jednu minutu. Voorzitter, gevreesd moet worden dat het Griekse steunpakket niet zal werken. Immers. Za slovo. Já se obávám, že ten podpůrný balíček pro Řecko nebude fungovat. Jde o to, že Řecko má velký rozpočtový deficit a musí to snížit na 3% během několika let a to nebude fungovat. Sice zavedly určitá úsporná opatření, ale vypadá to, že Řecko se dostane do určité sestupné spirály a navíc, navíc tam bude příliš nízká spotřeba a plus ještě bude zapotřebí splácet půjčky. Myslím, že bychom měli být na poplach a měli bychom říci, že to nebude možné splatit je nutné, že se musíme vyrovnat s tím, eh, s tím, že Řecko nebude schopné tyto dluhy splatit. Je nutné, aby Evropa získala své, aby dostala své dluhy pod kontrolu. Je také nutné, aby se eh, zveřejňovala všechna čísla a aby země dodržovaly pakt o stabilitě a růstu. Aby nedošlo k takovému kroku. Jinak tyto země musí opustit eurozónu. Kolaos Kontis. Děkuji, pan Nikolaos Kontis. Pane předsedo, Zítra v Řecku proběhne největší generální stávka za poslední léta. Zaměstnanci jsou proti opatřením vlády. Jsou to pracovníci, kteří eh, pracují a kteří nemají vyšší platy než jinde. Pane René, to je velké pokrytectví, když tento mechanismus se nazývá mechanismus záchrany a solidarity. Ne, jde spíše o evropské sankce, kdy ten měnový fond hraje roli toho eh, eh, zlého. A je třeba, abychom eh, zde aplikovali článek 22 smlouvy a my Šest let jsme apelovali na e, centrální banku, aby změnila svoji politiku. Šest měsíců jsme chtěli, aby se kontrolovaly americké ratingové agentury a vy jste nic s tím neudělali. Vy jste to naopak nechali. Vy jste nechali prostor spekulantům. Vy jste vlastně do, do toho i vtáhli do eurozóny měnový fond MMF a teď po nás chcete, abychom se chovali rigorozně. A zde my máme článek 118 Lisabonské smlouvy a je třeba skutečně zahájit rozpravu pod debatu podle tohoto článku. Děkuji. Mm, pan mm, Andreasen, minuta. We can all recall the pompous presentation made by the Spanish prime Děkuji. Ehm, myslím si, že musíme si vzpomenout to, co řeklo Španělsko na začátku tohoto roku. Nicméně Španělsko nyní následuje Řecko a je tam deficit 11 HDP. Eh, byrokracie hned hledá někoho, koho by obvinila, ale pravdou je, že to je tato byrokracie, která je odpovědná za krizi, protože eh, přivezla, přivedla tyto země do eurozóny i s tím, kdy, že věděli, že jejich ekonomika eh, nemá takovou úroveň. Je, nechápu, proč v Eurostatu pracuje tolik lidí, když na to nemohou dohlédnout. Hedžové fondy sice také mohou být spoluviníky, ale nezavinily Evropskou unii. Nyní eh, žádá Evropská unie snižování a redukce eh, nákladů, ale nevím, jak je to možné v Řecku, když 20 eh, pracovníků v Řecku pracuje ve vládní správě a také mnoho podniků má co by klienta právě stát. Nyní jsou, je zde pře, předložen balíček, ale je těžké, když do toho má mnoho zemí přispět a sami nemají peníze, jako je Spojené království. Děkuji. Nyní pan kolega Andreas Smelce na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane před, předsedo, příliš rychlá centralizace a europeizace, možná také při zavádění evropské měny, eh, také mají svůj eh, podíl na současných problémech. A evropský postup eh, v podstatě nemůže být eh, takový, že se nic nebude dít, když budeme mít pod jednou střechou různě silné ekonomiky. Nyní eh, máme společnou měnu a nyní se hovoří o centrální hospodářské politice je samozřejmě důležité, aby slabé ekonomiky eh, byly eh, přísněji kontrolovány, pokud se týče jejich hospodářské politiky. Ale centralizace, já si myslím, že nadřízení Bruselu všem zemím by bylo skutečně nepřiměřené a nepřípustné, nepřípustným zásahem eh, do suverenity. To je vyhánění čerta dňáblem. Krize nesmí být záminkou pro další centralizaci EU. pokud se chceme poučit ze současné krize, budeme muset hovořit o zcela jiné konstrukci evropské měnové politiky. Možná něco na způsob evropského jádra, tvrdé měny, eh, které tam, e, ze kterého budou muset vystoupit e, slabé ekonomiky, které nejsou schopné držet krok. Budeme muset v Evropě spořit a jasné je jedno, jestliže musí spořit členské země a občané, musí spořit také Evropská unie. Například tím, e, že pročistí tu džungli agentur a bude lépe kontrolovat jejich rozpočty. A my parlamentu Eh, také myslím, že není správně, když eh, žádáme o příplatky na personál v době, kdy je třeba šetřit. Pan Langer, jedna minuta. Eh, děkuji, pane předsedo. V den, kdy jsme slavili 60 let Šumanovy deklarace 9. května, Eh, Rada a komise pohřbila monetovou metodu. Například eh, zvolil se způsob eh, finanční sanace s vyloučením parlamentu. Komise si to nechala klidně líbit a já skutečně souhlasím s Ferhovstatem, který řekl, že to není krize eura, ale krize vlád. A když zde vidím španělské předsednictvo rady, no co vlastně dokázalo toto předsednictví? Ani myšlenka, ani impuls, nic. Zatímco my tady debatujeme o nejtěžších problémech v Evropě, eh, vy máte eh, obrovské opulentní eh, samity v Madridu. Komise se nechává vodit na špagátku, vodit za nos od rady a de facto nebyla schopna dělat nic, než vyplodit jakési sdělení bez jediného konkrétního návrhu. A já se tady ptám, kde jsou ty konkrétní návrhy? Eh, budeme, potřebujeme mít nějaký základ, nějak odpíchnout diskusi pro další dva, tři roky. My potřebujeme, aby komise stála za metodou společenství, monetovou, eh, spol, monetovou metodou a za spoluprací institucí. Všichni víme, že spolupráce členských zemí ve finančních a hospodářských otázkách už tady měla být dávno. Její absence je eh, důvodem krizi a to, že chceme eh, odvádět pozornost a obvinovat eh, části finančního trhu, to ne. Pan Schulz také vůbec nezmínil to, jak se na tom všem podepsala jeho strana. Ale my musíme říci toto, že my také nám je líto, že řečtí kolegové z naší frakce eh, že tady musí užívat to, co zde vidím a eh, že mnohé z toho, co, čím se rozhodne, nepodporují. Já chci poukázat na to, že všechny krizové státy v Evropě eh, blokují velké, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, to všechno jsou státy, které mají socialistické vlády. Děkuji, pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Před rokem jsme zahájili funkční období a ještě tehdy jsme mluvili o krizi. Je pravda, že není žádné jiné důležitější téma, protože to zlikvidovalo 20 milionů pracovních míst v Evropě, ale důležitější je, abychom konečně eh, si stanovili jasné cíle eh, a našli řešení. Krize to není krize eura v Řecku, to je krize, která eh, ukázala, že zde jsou velké asymetrie. První asymetrie je asymetrie mezi reálnou a finanční ekonomikou. Druhá je asymetrie mezi měnovou unii a absencí e, rozpočtové, ekonomické unie, politické unie a, e, a třetí asymetrie to je to, jak ta krize byla hluboká a jak eh, mm, eh, jsme zde v Evropě vždycky eh, ve skluzu s těmi našimi řešeními a reakcemi. My mm, nejsme mm, Eh, schopni tedy eh, přijímat eh, rychlá řešení, nejsme akceschopní v tomto a proto vítám vynikající rozhodnutí Rady ministrů a vítám strategii 2020, ale to nebude všechno zadarmo. To znamená velké restrikce, velké nároky na země i sankce vůči těm zemím, které nebudou schopny se chovat disciplinovaně a protože to by mohlo ohrozit růst. My v Evropě hovoříme o, lidské, o lidských práv, hovoříme o akčním plánu, stokholmském plánu a zde je třeba si připomenout, že Evropa Eh, se nemůže budovat pouze eh, díky měnové unii a vnitřnímu trhu. Tady především jde o to občanství, o občany, o tyto hodnoty. A je třeba si připomenout, že hm, miliony občanů jsou nespokojeni s Evropou, kterou my jim zde vytváříme, nabízíme. Eh, protože ta hm, Evropa spíše je takovou hrozbou a ne takovou správnou pobítkou no, motivací pro členské státy, aby šly cestou pracovních míst, boje proti chudoby a sociální soudržnosti. Tato eh, krize musí být eh, krize, která najde řešení pro občany. Paní Gulár, děkuji, pane předsedo, nejprve panu komisaři a předsednictví chci říci díky za to, co jste učinili v poslední době, i když eh, se spožděním. Ono je to tak těžké v této bouři. Vy jste tedy hm, za 14 dní jste byli schopni tedy vlastně prorazit zavřené dveře rychleji než za x posledních let. A za prvé říkám španělskému předsednictví, že vy Eh, eh, jste zodpovědní za přijetí strategie 2020 a já eh, říkám, nepropůjčujte vaše jméno nějaké takové iluzi, něčemu, co by nefungovalo, protože my potřebujeme jinou metodu, to řekl i kolega Frhoštav. My potřebujeme i finanční dohled. Právě jsme slyšeli, že parlament jde příliš daleko. Já jsem zpravodajkou pro systémová rizika. Já chci říct, že během víkendu Eh, tak eh, slovo systém a systémový, to se pořád přetřásalo a vy, mm, pane předsedo, vy jste zodpovědní za tento balíček, buďte ambiciozní, máte naši podporu a neposlouchejte tolik eh, radu, každý si tam hájí svoje zájmy. A dále na pana Réna. Já vítám vaši odvahu. Já podporuji zcela to, že komise navrhuje Evropským národním parlamentům, že by měli eh, pracovat trochu preventivně, anticipovat. A je třeba ale si dát pozor na to, protože zde existuje sportu je eh, potom možnost, mm, která se otevře těm populistům, těm kritikům Evropy. Tak pozor na to, je třeba tedy se chovat inkluzivně, zapojit národní parlamenty a ne v nich zbudit eh, takový pocit, že jim Brusel diktuje. Já, si, já říkám, že jsou to národní parlamenty, které jsou garantem demokracie, jsou to národní parlamenty, které eh, leta a leta tedy vlastně hlasovali o těch deficitních rozpočtech. Děkuji. Děkuji, paní Kejsenbor, jedna minuta. Děkuji za slovo. My jsme ve situaci, kterou způsobily naše vlastní vlády. Nejde o to, že byste nebyla pravidla, která by měla této krizi předejít. Nicméně, pokud by se tato pravidla plnila, zejména maastrichtská kritéria, pak to stabilitě růstu, tak bychom nedosáhli takových velkých výší dluhu, jako máme teď v mnoha členských státech. Já jsem sama ve velké, ve velmi zvláštní situaci, protože e, můžeme také eh, hovořit o tom, jak se eh, chovaly členské státy. Zasedám ve výboru Econ a hovoříme o tom, že eh, země neplnily pravidla a naše vlády musí být odpovědné. My voláme po společné zprávě. Také chceme, aby se omezily věci, které Eh, které zde nefungují a vlády by měly být odpovědnější. Ve Spojeném království jsme byli šokováni tím, jaký deficit měla odcházející vláda. A to se zjistilo teprve, když vláda odešla a otevřely se účetní knihy. Je nutné zajistit dobrou situaci ve financích a doufám, že i ostatní země eh, Evropské unie se budou snažit zlepšit svou finanční situaci a najít eh, dobrou cestu vpřed. Děkuji nyní pan S. Jung Enelepto. Een gecoördineerd Europees beleid om de Pane předsedo, koordinovaná politika na zvládání krize je naprostá nutnost, ale neměli bychom zapomínat na velké finanční instituce. Tyto finanční instituce eh, prostě zachraňujeme jenom proto, že nespláceli svoje dluhy. My jsme v Nizozemí 2,5 miliardy eur na úrocích eh, zaplatili eh, za eh, jeden penzijní fond a tak dále. Čili tam dochází k obrovským spekulacím, ale prostě muselo to být uděláno kvůli tomu, abychom zachránili penzijní fond. My se ve strategii 2020 musíme zaměřit na to, co je nezbytné, nikoli na extremistická opatření. E, musíme tedy se chránit před e, spekulacemi. Pan Salavrakos, jedna minuta. Hm? Pane Salavrakos, minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, já chci k tomu říci, že bezvýhradně podporuji teoretický plán a návrhy pana Oli Rena, eh, což je takovým politickým kapitálem pro Evropu a určitě je třeba tomu vzdát hold. Avšak, co chci říci, a zde chci vás upozornit na skutečnost, že eh, ta velká horečka je zároveň i eh, eh, zároveň eh, hrozbou, protože přehrátí je nebezpečné jak pro člověka, i pro ekonomiku. Od Maastrichtu to tak je, že my striktně se snažíme provádět adaptace, ale to, na, to vedlo k tomu, že eh, bohatí ještě více zbohatli a chudí schudli. A eh, zde eh, vznikl velký ekonomický nepořádek a to právě kvůli vytvoření těch velkých světových rezerv různých a je třeba tedy to řešit tak, že se pokusíme oživit růst v Evropské unii a to tak, abychom racionálně vyřešili krizi. Děkuji. Pan Mauro, děkuji pan Verhofstadt odsoudil eh, to, že naše nacionalistická, marxistická retorika žádnou krizi nevyřeší. A eh, já se pokusím hovořit jako Evropan před pár týdny zde řada z nás hovořila o solidaritě s Řeckem. A k čemu to je taková Evropa, pokud bychom eh, nepodpořili členské státy, jejich potřeby? A k čemu je euro a euroskupina, pokud by to nemělo vést ke kultuře stability a zodpovědnosti? Co vlastně se stane, pokud ta solidarita se stane synonymem Evropské unie, která bude porušovat eh, smlouvy a která eh, vlastně povede eh, k tomu, že eh, někteří se nebudou chovat odpovědně vůči budoucnosti občanů. Evropská retorika, pokud skutečně eh, to tak myslíme, tak znamená, že Evropská komise by se měla chovat autoritativně a nezávisle a neměla by nahrávat těm vládům, které podvádí v účetnictví a mm, měla by to být evropská retorika, která by měla odsoudit ty chyby, kterých jsme se dopustili při budování eura, kdy kdybychom bychom měli eh, odsoudit tedy ty špatné důchodové systémy a plány. Ale tato krize mm, ta nevznikla kvůli tomu, že máme příliš mnoho Evropy. Ne, eh, naopak, protože ji máme málo, protože je nedostatečná je to Evropa, která by měla vehementně apelovat na státy, aby se chovali zodpovědně, stabilně a aby eh, se chovali zodpovědně vůči budoucím generacím. A to není žádná retorika za podmínky, že, za, že Eh, se všechny ty eh, opatření budou realizovat eh, a že budeme mít skutečnou politickou strategii, která bude anticipovat události a která nebude pouze potom až následovat závěsu. Děkuji. Pan Sassoli, Evropa národů, to není Evropa státu, pane předsedo. Krize, kterou zažíváme, to je krize evropské politiky, která je neschopna řídit trhy a trh a mm, která není schopna posilovat politické instituce a která není schopna opustit tu mezivládní logiku a skutečně zavést evropskou governance. A to není žádná retorika, to nejsou jenom slova. Před pár minutami v Berlíně německá kancléřka paní Merkelová ta byla na poplach a řekla, že euro je ohrožena a být na poplach bez toho, aniž by někdo ale řekl, že je třeba přijmout přesvědčivá opatření, silná opatření, která uklidní trhy, investory, tak to, e, je, e, e, to může ještě naopak oslabit jednotnou měnu a může to oslabit celou Evropu. A mm, představme si, jaká bude reakce trhu teď právě v těchto chvílích před pár eh, minuty, když někdo eh, toto nahlásil, tak euro zase bude padat. A pane předsedo, my eh, potom nakonec ještě schudneme a bude ještě větší nejistota. Opět pouze Evropská governance, evropské řízení nám pomůže obhájit, ochránit společnou měnu a e, zajistit růst, sociální inkluzi a zaměstnanost. Musíme opustit ten starý přístup ke koordinaci národních politik. Musíme mít silné nástroje pro rozhodování. Musíme mít novou evropskou governance, evropské řízení, které bude znamenat, že budeme schopni intervenovat, že budeme mít adekvátní nástroje finanční, že budeme řešit, e, schopni řešit e, naléhavé situace situaci. Ten eh, plán 700 eh, miliard byl sice velký, ale nestačí to. Dnes potřebujeme mít eh, silnou politickou iniciativu, která i zajistí větší mobilitu zdrojů na trhu, měnové politiky, jsou neadekvátní, mm, nezajistí konkurenceschopnost a produktivitu. Ne, my bychom neměli se bát investovat do projektu obecného evropského zájmu, životní prostředí, infrastruktura a tak dále, do, i do lidského kapitálu. Pane předsedo, náš parlament má velkou odpovědnost, musí mm, e, autonomně posilovat schopnost členských států se tedy dostat, opustit tu mezivládní politiku a jít směrem evropského ducha. Pan Klint. Dámy a pánové, trhy eh, před sebou honí evropské vlády. Ty pouze reagují ex post, ale nejsou schopni převzít iniciativu. Je to vlastně skandál, že vlády a komise reagují teprve tehdy, když eh, trhy plně obnaží naše slabiny. My jsme přece věděli dávno, že nemáme společnou fiskální a hospodářskou politiku, také je to obvykle v národních v národních státech. My jsme sice přijali určitá opatření, ale nikdo je nedodržoval. Čili my skutečně potřebujeme silné, eh, silná pravidla, která se budou rigorózně dodržovat eh, a trestat třeba ztrátou hlasování v radě. Za druhé, vnitřní napětí v eurozóně, ty se skutečně se snaží roztehnout Evropskou unii a je to dáno tím, že máme různou úroveň konkurenceschopnosti a tady musí komise jednat, eh, musí skutečně prověřit eh, rozpočty jednotlivých vlád a posoudit, nakolik je diverzita v hospodářské politice nebezpečná pro Evropu evropskou společnou měnu. My myslím, že potřebujeme více Evropy, ne méně Evropy, ale tady je třeba, aby e, komise a parlament jednali. Jinak e, můžeme tady mít na konci pouze hromadu trosek. Je... Děkuji, pan e, Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo nesouhlasím s tím, co říkal pan Maura, že s tím, že zde není dostatek evropského přístupu v tom, když bojujeme s krizí. My zde hovoříme o posilování institucí, ale zanedbali jsme spolupráci v tom, jak bojovat s krizí. A zde se jedná, zde se hovoří o solidaritě a kooperaci. Solidarita a spolupráce je zde zapotřebí. Hovoříme zde o situaci. Například nyní dochází v Polsku k záplavám a postihlo to mnoho lidí. A lidé v Polsku očekávají, že jim Evropa pomůže a zatím té pomoci je velmi málo. Evropská unie je slabá, protože její rozpočet není dostatečný a není zde dostatek prostředků pro konkrétní opatření. Zde tedy nejsou žádná finanční opatření ke kterým bychom mohli přistoupit. Já doufám, že rozpočty nebudou oslabené, protože bychom byli ještě slabší. Děkuji. Nyní pan Audi. Merci, Děkuji, pane předsedo. Takže teď přišla chvíle pravdy je třeba se chovat eh, prozřetelně, zodpovědně v této krizi, která není pouze evropskou, ale světovou. Globální řízení se musí zavést bez ohledu a zavádí se bez ohledu na náš vliv. A jak můžeme my z Evropy ovlivnit to evropské řízení, pokud nejsme schopni eh, zem zavést naše vlastní evropské řízení. A eh, vlastně my zde teď po 50 letech to vypadá, že kvůli národním egoistickým přístupům vše rozložíme. A nemůžeme budovat občanství bez občanů, volit, mít volby bez voličů a e, mít právo bez toho, aniž by se respektovalo. A my jsme po pádu berlínské zdi sjednotili náš kontinent eh, a byli jsme na to hrdí. A nyní eh, nás e- Evropa, eh, nás krize zasáhla hm, a to plně a my tedy musíme jednat a hm, teď, je, teď zkouší naše solidarita a je hm, třeba tedy eh, bojovat s těmi nejslabšími články tohoto řetězce. A teď přišla chvíle, abychom je zachránili a to nejsou evropská pravidla, která by byla špatná. Ne, to je jejich aplikace ze strany členských států a Evropské komise, která dostatečně nehlídala ty členské státy, které nerespektují. A my nepotřebujeme méně Evropy, ale více Evropy, ale musí to být Evropa hm, zodpovědná, která se bude chovat prozřetelně a ano, musíme respektovat pakt stability a růstu, který musí být renovován, ale úkol, který před námi stojí, je opět nalézt důvěru občanů a to půjde přes růst a zaměstnanost. A růst znamená předem investovat. Pokud nebudeme investovat, tak neočekávejme, že to udělá soukromý sektor jen tak. A já proto si myslím, že Eh, eh, zde bychom měli přijmout velký evropský plán eh, evropských investic mm, v miliardách euro, tak abychom budovali skutečné evropské sítě, propojení rychlostních vlaků, silničních sítí a abychom investovali do energii, do zdravotnictví a tím vlastně zrenovujeme, obnovíme naše rozpočty a zapojíme do toho všechny veřejné aktéry, včetně investiční banky. Děkuji. Ferreira je na Děkuji a dávám slovo paní Ferreira. Senhor Presidente, eh, Senhor Comissário, quando a União... Eh, pane předsedo, eh, pane komisaři, když jsme slavili deset let jednotné evropské měny, říkali jsme si, že euro je to nejlepší, ale teď máme trošičku větší problémy, protože se ukazuje, že tady je krize a že vlastně celý projekt eura je nedokončen. Eh, přijali jsme eh, v urgentní situaci určité minimální, určitá minimální opatření, ale ještě jsme plně eh, neodrazili ten tlak, který existuje v celé řadě členských států. Je tady také ta bolestivost opatření, a také do jisté míry i pomalost opatření, které eh, se snaží eh, bránit euro. Evropská unie a euro jsou Eh, v procesu integrace. Není to eh, spolupráce mezi zeměmi. Jsou to nedokončené procesy a nyní musíme jít trošku dále, nechceme-li vše eh, zničit. Je tady několik témat. Je za prvé důležité konsolidovat nástroje, které byly přijaty v okamžiku urgentnosti, naléhavosti. Je třeba pokročit s euro obligacemi, také s orgánem dohledu a v oblasti legislativy boje proti bankovním krizím. Dále je také třeba pochopit, že eh, růst 1%, procent, eh, se, kterým se počítá v EU, eh, to není možné, to není snesitelné vzhledem k tomu, jakou máme demografickou skladbu, vzhledem k tomu, že chceme bojovat proti nezaměstnanosti. Strategie 2020 má celou řadu velmi dobrých myšlenek, ale s nedostatečnými prostředky na jejich prosazení. Bylo by třeba konsolidovat také fiskální aspekty a nemůže být tak velký rozdíl mezi členskými státy ze kterých se skládá EU. Je třeba počítat s politikou konvergence. Děkuji. Děkuji. Pan Potrovský, jedna minuta. Už po raz třetí Parlament Europejski pięcioletnim planem zatytułowanym Europa 2020. Wśród pokud jde o desetiletý plán eh, Evropu 2020, eh, mnoho poslanců se k tomu stavělo negativně, protože to asociují se starým politickým systémem, ale to nebyl jediný důvod, také proto, že Lisabonská strategie nebyla účinná. A už při poslední rozpravě jsem poukázal na to, že obsah toho dokumentu nesouhlasí s tím, co se děje během hospodářské a finanční krize v Evropské unii. Komise mezi tím rozhodla o stabilizaci eh, eurozóny. Budou to stovky miliard eur, které půjdou na ozdravění ekonomiky z eh, Evropské unie, zejména západní Evropy. Ale to nemůže být na úkor nových členských států. Není možné krátit prostředky pro nové členské státy, pro Polsko. My jsme ty indikátory ekonomické brali vážně. Major Orecha, dvě minuty. Eh, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ta krize, kterou prožíváme, eh, to není pouze ta krize, kterou si myslíme, že ji trpíme. Eh, trpíme také proto, k touto krizí, protože nejsme schopni vyvodit poučení z těch situací, kterými jsme již v minulosti prošli. Žijeme nad poměry, zejména v některých zemích Vzdálili jsme se od reálné ekonomiky, věnujeme se jakési fiktivní ekonomice a e, naše e, veřejné životy, ale také náš soukromý a rodinný život tím trpí. Prostě je to živý organismus a ten se řídí nejen tím, co si myslí, že je, ale také tím, co skutečně je. Je tady nerovnováha, je tady disproporce mezi tím, co produkujeme a tím, co chceme spotřebovávat. Ta krize, eh, která tady byla před několika měsíci, je teď eh, velice odlišná v tuto chvíli. A krize za několik měsíců bude zase odlišná od toho, co je nyní. Je tady finanční krize, ale je tady také dopad na sociální sféru, může vést k sociálním střetům a krizím. Musíme si uvědomit, že naše hlavní krize je krize důvěry nejen krize eura. Analyzujme prosím všechny politické procesy i hospodářské procesy v těchto měsících. Je tady krize nedůvěry a my si musíme klást otázku, co musíme změnit, jak eh, změnit naše chování, jak změnit chování politické, institucionální hospodářské. A v tomto smyslu Evropský eh, parlament eh, si musí položit tuto otázku. Jak může přispět ke změně chování v institucionálním i politickém životě? Já jsem vyslechl celou řadu důvodů, proč tady je krize, eh, ratingové agentury, vlády, dluhy a tak dále, ale musíme změnit i tu otázku. Za prvé, Evropa vyžaduje alespoň určitou odpovědnost tohoto parlamentu nemůžeme utápět naši odpovědnost v bezbřehých diskusích. Musíme si položit ty pravé otázky a také říci pravdu o tom, co se děje. Děkuji. Paní Podimata na minutu a půl. Πρώτα απ' όλα, συμπληρωματικά 10 δευτερόλεπτα θα ήθελα να, σας παρακαλέσω επί του διαδικαστικού και για λόγους αποκατάστασης. Nejdříve chci jednoduše zopakovat pravdu protože chci poukázat na to, že není možné akceptovat, když se řekne, že bychom hlasovali proti paktu stability v řeckém parlamentu a chci také, aby pan Langen svůj postoj přednesl na příštím sjezdu EPP, protože Jde o to, abychom si uvědomili, že zcela jistě je spousta nedostatků, také pokud jde o finanční dohled nejen v Evropě, ale také na celém světě. Existují obrovské síly, v tom světovém finančním systému. Především jde o otázku demokracie a také o otázku, zda chce Evropa trvat na svých hodnotách. Jde také o to, abychom získali podpůrný mechanismus pro podporu eurozóny ale to nebude stačit na zastavení šíření krize. Musíme se na to dívat nejen na národní, ale také na mezinárodní úrovni, protože jinak ohrozíme svoji společnou budoucnost, pokud budeme dělat pouze krátkodobá opatření a ozdravná opatření. Zejména jde o zohlednění sociálního státu. My jsme ho budovali desetiletí a stav z 10. května eh, může přispět k tomu, abychom vytvořili koherentní Evropu s makroekonomickými divergencemi. To znamená, že se budeme soustředit eh, jenom na růst a stabilitu, ale také musíme zohlednit zaměstnanost v rámci strategie Evropa 2020. Pan Rangel, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Několik kolegů z EPP prezentovali situaci už velmi úplně kompletně. A já myslím, že teď je třeba požadovat, abychom hovořili také o úloze e, národních států, protože vlády mají svou úlohu, kterou musí sehrávat jen na nich, aby ve svých státech vynucovali eh, určité věci, prosazovali určité podmínky, eh, aby se proces hospodářské a měnové integrace mohl dále rozvíjet. My v naší straně v Portugalsku, která patří do EPP, podporujeme vládu eh, v úsporných opatřeních, ačkoliv je to socialistická vláda, protože se domníváme, že během 15 let socialistická vláda se dopustila řady chyb, za které teď všichni platíme, ale ty chyby je třeba napravit a napravuje je tedy nyní vládnoucí eh, strana. Podporujeme eh, tedy úsporná opatření, ale přesto kritizujeme portugalskou vládu, protože si myslíme, že to je právě příklad pro další eh, státy, kdy eh, vláda nesnižuje dostatečně své výdaje, kdy je tady otázka snižování deficitu, snižování výdajů. Je třeba požadovat od vlády, aby přijala opatření odvážně, eh, které sníží eh, výdaje, aby bylo možné snížit eh, veřejný dluh Portugalska. Totež ovšem platí i pro další státy, které se nachází ve složité situaci. My, europoslanci, máme odpovědnost abychom ve svých zemích eh, hájili ty potřebná opatření, eh, aby se Evropa z, těchto, z této situace dostala a eh, aby bylo možné konkretizovat ty sny EPP e a také všech národů. Proto kritizujeme naši vládu, ale musíme podpořit ta důležitá opatření, která vláda musí činit. Děkuji. Pan Farm, je minuta a půl. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi několik důležitých bodů ve společné politice, které mají dopad na rozpočet EU. Strategické vlajkové lodi a projekty EU 2020, tam jde o náklady, kontrolu finančních trhů a také jde o celou řadu nových úkolů ze smlouvy z Lisabonu. Evropská unie má mnoho členských států, které jsou v těžké ekonomické situaci a mají obrovské problémy s rozpočty. Na druhé straně je jasné, že EU může přispět opatřeními, která jsou důležitá, zejména pro rozmach v těch členských státech a proto také se rozpočet EU musí soustředit na oblasti, kde dokážeme vytvořit evropskou přidanou hodnotu tak, aby evropský rozpočet byl posílený. Členské státy pak ale nemohou EU přenášet nové úkoly, tím mám na mysli politiku pro výzkum, projekty, infrastrukturu a její rozšiřování, tak abychom měli lepší ekonomickou budoucnost. A proto má velký význam to, abychom se v této ekonomické politice soustředili na koncentrovaný postoj, tak, abychom měli pořád na paměti rozpočet Evropské unie. Je to otázka finančních perspektiv po roce 2013, jinak to nedokážeme společně zvládnout. Děkuji. Pan Kilakakis, dvě minuty. Děkuji, pane eh, předsedo. Jako řecký poslanec bych chtěl zde v tomto parlamentu zopakovat eh, to, co jsem řekl velmi jednoznačně a jasně eh, veřejnosti v Řecku. Chtěl bych vyjádřit svůj vděk za pomoc, kterou Řecko dostalo formou podpůrného mechanismu od Evropské unie. Umožní nám to přijmout opatření, která nakonec dovedou Řecko k zdravější ekonomice. Je to vítaná pomoc pro Řecko a zároveň musíme zajistit, aby podpora byla poskytnuta i dalším ekonomikám, tak abychom se dostali z nebezpečí, které v Evropě hrozí. Eh, takže tady jsme viděli v evropských institucích poprvé úplnou eh, dostatečnou eh, rozhodnost a pohled na situaci realistickýma očima. Hlavní důvod je, že prostě my jsme vydávali víc, než jsme dostávali. To je důvod toho, že jsme se dostali do situace, ve které jsme neukládali jsme dost, vydávali jsme před krizí, během krize a dokonce i po krizi. Nemůžete prostě vydávat eh, peníze, které nemáte, které eh, nejsou k dispozici a Evropský měnový fond a další instituce, které se ustavují, eh, jdou správným směrem, budou obsaženy v usnesení, ale zároveň také potřebujeme určité stimuly, nejenom proto, abychom snižovali zadlužení a deficit, ale abychom zajistili, že v krátkodobém horizontu e, jsou alespoň jak deficit, tak dluhy e, sníženy. E, potřebujeme se na celou otázku kapitalismu podívat znovu. 4 miliony lidí, možná i více než 4 miliony, žijí za méně než 2 dolary denně hodně lidí žije e, za 200 dolarů měsíčně. Ten starý evropský model se musí změnit. Pokud se nezměníme, pokud se neposuneme výrazně rychleji, e, co se týče strukturálních změn a konkurenceschopnosti, budeme žít chuději. Děkuji. Paní Děkuji, pane předsedo. E, e, není pochyb o vážnosti této krize a e, náklady, které stojí její vládnutí, jsou vysoké. Musíme přijmout takové aktivity, které bychom nastavili znovu vyváženost, která byla chybou trhu poničena a také potřebujeme vhodné politiky do dalšího období. To se děje, ale jde o to, jak se postavíme postavíme k otázce eh, růstu. Více regulace není zárukou, že se vyhneme rizikům stávající krize. My jsme, eh, pokud si eh, zvolíme cestou větší regulace, tak, regulace, tak musí také toto jít ruku v ruce s transparentnějším trhem. Fiskální a měnové politiky nemohou nahradit strukturální reformy. Strukturální reformy se musí zabývat těmi slabými místy, které tady podhladí hladinou jsou rostoucí deficity, stárnoucí eh, populace, další nebezpečí deficitu, eh, eh, rizika měnícího se klimatu a nižší konkurenceschopnosti. Je třeba s menším objemem veřejných prostředků udělat více, takže je třeba lépe, lépe peněz využívat na komunitární i národní úrovni. Podnikatel, prostředí příznivé k podnikání a podnikání podnikatelům a lepší e, účast například žen na celém procesu, e, lepší vzdělávání e, a řada dalších kroků, to je ta minimální forma, ten minimální balíček, který potřebujeme. Bez toho prostě to nepůjde a musíme také zdůraznit otázku daní, ale klíčem je inovace. To je jediná cesta, jak udržitelným způsobem podpořit růst. Evropské instituce, Evropský parlament by měly prostě znovu zaujmout své strategické role a je třeba říct, že jak trh, tak občané potřebují více Evropy. Děkuji, pane předsedo. Pan Mitchell, Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já to beru jako danost, že svrchované státy prostě musí nést odpovědnost za eh, určité eh, závazky a zároveň je třeba se také podívat, jaké další aktivity přispěly k tomuto chaosu. V 30. letech eh, ochranářská politika a další kroky přispěly k recesi, ale tehdy jsme měli solidaritu teď a můžeme se podívat na eh, to, jak instituce eh, pracovaly eh, v, této krizi. Je to úžasné, jakým způsobem se bylo možno dohodnout na úrovni 27 členských států s Evropskou bankou a s dalšími institucemi a zeměmi po světě. Nicméně přes tohle všechno trhy negativně přistoupilo ke, ke prakticky každému kroku. Eh, jsou naše trhy skutečně svobodné? Eh, trhy jsou eh, podrobeny masáži a není tady teď oprávněné um, podezření, že prostě svrchované státy jsou pod, područí eh, trhu eh, a že tady jsou jiné síly, které využívají trhy pro své vlastní cíle. Eh, je tady otázka, že euro mohlo například nahradit do budoucna dolar jako platidlo za naftu, A je tady e, právě obava, že svrchovaná práva jsou e, spochybňována. Političtí představitelé by se měli podívat na to, co se děje. Opakuji, členské státy musí být disciplinované, včetně toho, z kterého pocházím. To se musí dít, ale my e, opravdu hodně tlačíme na členské státy a nezabýváme se dost některými tržními činnostmi, některými činnostmi schovanými Eh, trhem. Eh, tak jak to vypadá s kontrolou těchto lidí? My jsme je nekontrolovali eh, dříve a podívejte se, kam nás to dovedlo. Děkuji, pane předsedo. Pan Mizáros na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Strategie Evropa 2020 je mimořádně důležitá a to i dnes v této stupňující se hospodářské a finanční krizi, která nám naznačuje otázky a přináší negativní výsledky. Je třeba, abychom to zahrnuli do strategie, jinak nebude úspěšná. Nesmíme dovolit, aby poklesla prestiž eura. Musíme udělat vše pro zachování monetární unie. Země, které patří do eurozóny, považují euro za úspěch a proto chceme všemi prostředky přispět k obraně této měny. Musíme si uvědomit, že tato krize může mít i politické dopady. Euroskepticismus se může zintenzivnit a země a státy mohou ztratit důvěru. Země, které zatím ještě nebyly schopny zavést společnou měnu, potřebují podporu. Při vybudování této strategie 2020 musíme zohlednit také energeticko-politické aspekty. Musíme také vytvořit eh, a myslet na alternativní zdroje kvůli změně klimatu. Musíme si být vědomi toho, že ty alternativní energie jsou důležité. Pokud jde o bezpečné a dlouhodobé zásobování energií, tak eh, tady je třeba zohlednit také pevné, pevná paliva alternativní paliva, emise CO2, jeho skladování, jeho jímání a podobně. Je třeba podpořit inovace, jsou tu různé otázky, které do té strategie musíme zahrnout. Například lepší koordinace různých aktivit. Pouze tak je možné dosáhnout ekonomické unie. Pan Marinesku, minuta. Măsurile propuse de Comisie și de Consiliu sunt Děkuji, pane předsedo. Opatření, které navrhuje Komise a e, Rada, je něco, co opravdu vítáme. Kdybychom soubor těchto opatření přijali před určitým časem, tak bychom se vyhnuli e, velké části krize, e, kterou teď prožíváme. Nedostatek e, kvalitní zprávy ekonomických záležitostí e, prostě vedl k tomu, že určitá rozhodnutí byla přijata bez konzultace s Evropským parlamentem. Kromě toho tady nejsou nejsou žádné eh, následné mechanismy. Eh, v minulých letech, eh, konkrétně v minulém roce, bylo poskytnuto bankám obrovské množství prostředků, ale zachraňování bank nepomohlo zbytku ekonomiky. Pakt stability a růstu se nedodržoval, deficity rostly nesmírně rychle, státy přijaly určitá opatření, Některá se rozhodla říct svým občanům pravdu a přijmout úsporné úsporná opatření. Jiná, eh, jiné státy eh, to neučinily a to samozřejmě mělo různé dopady na evropské občany, i když všechny státy jsou zodpovědné za tuto krizi. Nemůžeme eh, spotřebovávat víc, než vyrobíme, než získáme, nemůžeme vydávat víc, než jsme schopni zdanit. Potřebujeme nový stabil, mechanismus stability, nový Evropský měnový fond. To je opravdu nutné. Tato opatření musí musí jít ruku v ruce s dalšími opatřeními eh, pro nápravu ekonomických škod a eh, musíme to všechno dosledovávat a jedině tehdy a jenom tehdy budeme eh, mít lepší situaci. Děkuji. Děkuji. A následuje postup Catch the Eye. Takže předpokládám také, že e, rada a zvláště komise e, si budou přát e, ještě vystoupit poměrně obsáhle v závěru, takže budu všem opravdu dodržovat pouze těch 60 vteřin, omlouvám se předem, je to prostě jediný způsob, aby se dostalo opravdu na všechny. Takže paní Magines, prosím. Pane předsedo, Pokusím se dodržet vaše pravidlo. Já vítám stanovisko španělského předsednictví o produktivních systémech a důrazu na konkurenceschopnost. Přesně to je tón, v kterým bychom měli eh, diskutovat o těchto věcech zde v parlamentu, v radě i v komisi. Kromě toho také vítám to, co říkáte o pomalé reakci. To je třeba probrat. Je tady určitý problém s letargií eh, v evropském systému. Členské státy mohly reagovat také rychleji v případě krize bank. Zdá se, se, že e, tady jsme prostě zaspali ještě víc. A e, chci říct ještě jednu věc. Komise se zabývá čtyřmi pilíři nové strategii. Komise se musí zabývat svou vlastní rolí v této krizi. Myslím si, e, že monitorování paktu stability a růstu, to byl prostě přístup velmi měkký a nefungoval. Kdybychom všichni dodržovali pravidla, kdyby komise dodržovala E, své e, úlohy, tak by to bylo lepší. Třeba více využívat ty pravomoce, které již má. Takže paní López. Děkuji. Strategie 2020 vypadá jako výzva, jako eh, určitá eh, příležitost, může být skutečně zásadním eh, stimulem pro obnovu a rozvoj v dlouhodobém hledisku. Solidarita a přizpůsobování, to je také klíčové. Musíme udržet stávající úrovně z fondů soudržnosti, protože ty eh, vylaďují situaci mezi jednotlivými regiony v Evropské unii. Na druhé straně je jasné, že cíle, které bere za své eh, Evropská unie, nemohou být automaticky přebírány v členských státech. Tam je třeba to přizpůsobit místním eh, podmínkám. Rumunská vláda stanovila pracovní skupinu na vysoké úrovni, která bude definovat národní cíle a bude zároveň také koordinovat národní reformní plán. Děkuji. Eh, pan Papadopulo na jednu minutu. Já je. Chování trhů a bank. Prakticky je nelze kontrolovat. To znamená, že je to skutečně riziko zejména pro ty nejslabší ekonomické články. My jsme to viděli v Řecku, jak spekulanti skutečně ohrozili celý stát a solidarita se projevila až pozdě a vedlo to k demonstracím a k, neu, k zbytečným obětem. Teď ale tady máme průkopníky krize a Evropa potřebuje, jak se ukazuje, větší míru so- solidarity lepší dodržování paktu růstu a stability, eh, více ekonomické, hospodářské politiky, rovn vyvážené. A jde také o to, aby to byla Evropa lidí, kde nebude taková nevyváženost a nerovnost mezi státy. Eh, teď se musíme soustředit na eh, dobrý postup v rámci strategie 2020. musím říct, že potřebujeme víc spolupráce, víc solidaritu, nikoli v protekcionismus a nacionalismus. To nás učí historie. Myslím si, že je obtížné, aby se postup, abych pochopil postup ministrů financí v minulých měsících se zejména eh, ministři financí měli sejít a prosadit, protože teď eh, můžeme kontrolovat sice druhé, ale ne vlastní zemi. Budeme kontrolovat Španělsko, Portugalsko, ale vlastní zemi ne. Je třeba uvědomit si, že jsme propojeni, potřebujeme více důvěry. Také švédská vláda, pane Oli Rehne, my jsme se ve Finsku také poučili z krize 90. let a proto bychom měli podpořit návrh pana Réna. Pan Paška, minuta. Zodpovědná rozpočtová politika všech krajín Evropské unie je iba prvním krokem. Zodpovědná rozpočtová politika všech zemí Evropské unie je pouze prvním krokem. Dalším důležitým krokem, který je obtížněji realizovatelný, by měla být snaha o promys, promyšlenou změnu pracovní struktury našeho obyvatelstva. Velký podíl občanů EU nachází zaměstnání v neproduktivních odvětvích veřejné zprávy a ta Eh, strana produktivní nestačí uživit eh, takovýto velký počet byrokratů. Podívejte se, pane komisaři, na azijský kontinent. Tam není vysoké procento eh, vzdělaného obyvatelstva a takový počet univerzit, ale mají jednoduché podnikatelské prostředí a málo početnou veřejnou správu, takže je tam možno rozvíjet přirozenou soutěživost, která je celá řadě lidí, celé řadě lidí vlastná. Jednoduché jednoduché podnikatelské prostředí, menší administrativa, větší prostor pro uplatnění samostatnosti a kreativity našich občanů, to je nejlepší cesta ze stávajících problémů. To. Děkuji, pane předsedo. E, toto e, je krize, která není nějakou krátkodobou nemocí, ze které se Evropská unie brzy dostane. Jsou tady systemické nedostatky a problémy. E, cíl jednoho jediného oběživa, jedné jediné měni, měny je prostě myšlenkou, že tady všechno se může podrobit, všechny státy se můžou podrobit té této jedné měně, Ale jsou tady značné problémy. Globalizace, eh, eh, které se Evropská unie podrobila, je recept na skutečné neštěstí. Nemůžeme eh, samozřejmě příliš konkurovat zboží a pracovní síle z třetí zemí a také jde o to, jakým způsobem budeme chránit své vlastní pracovníky tím, že budeme výrobu přenášet do zemí třetího světa světa situaci také nezlepšíme. Děkuji, pan Kelam, na jednu minutu. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři Reynovi za jeho eh, slova a za eh, jeho eh, důvěru v Estonsko, které, se, při, které přistupuje k eurozóně. 7,5 Eh, hrubého národního důchodu. To je dobré číslo a můžeme zajistit, že nepřispějeme k dalšímu deficitu Evropské unie. Doufám, že i další kolegové budou vnímat Estonsko jako pozitivní příklad a že to bude povzbuzující eh, příklad i pro naše sousedy, například Litvu, eh, a že to přesvědčí, že je dobré prostě učinit určitá, určité oběti a že všichni kandidáti jsou opravdu vnímáni objektivně. Přistoupit k eurozóně v tuto chvíli neznamená určité, jenom určité privilegium, ale také je to výrazem solidarity a e, vůle přispět ke konsolidačnímu e, balíčku. Neměli bychom vnímat Evropskou unii jako pouhý zdroj, něco, e, z kterého můžeme něco dostávat, ale také jako příležitost přispět ke společné věci. Děkuji. Pan, pan Bege na minutu. Pan Bege na minutu. Je tu? Není? Takže paní Lalevěška na minutu. Děkuji, pane předsedo. Diskutujeme tu o hospodářské zprávě a řízení v Evropské unii. Je to velmi důležité, protože jde o další existenci Evropské unie. Všechny členské státy by měly mít zodpovědnost za celkovou ekonomickou situaci v Evropě. Myslím si, vy jste příliš rychlá pro tlumočníky. Nemyslím si, že by někdo z nás měl pochybovat o tom, že státní výdaje eh, vyžadují dohled. Je třeba, aby státy vytvořily plány reform už ve chvíli, kdy krize začne a to jsou dobrá řešení. Prioritou by pro nás mělo být, abychom uskutečnili pakt stability. Name a shame, to je velmi důležitý princip pro zachování disciplíny mezi členskými státy. Chovám se ale velmi rezervovaně, pokud jde o finanční tresty, protože země, které už jsou ve obtížné situaci, ano, paní Koncáry na minutu. arvoisa puhemies kriisin psykologiaanhan kuuluu se että joko käperrytään. Děkuji, pane předsedo. V krizi e, má člověk tendenci hledat chybu na, e, kolem sebe, ale ne v sobě a e, je to svým způsobem i vidět v Evropě. E, roste, rostou ochranářské kroky, nacionalismus a tak dále. Měli bychom ovšem e, více vyhodnocovat to, co dělá komise. Měli bychom to uznat. Je třeba učinit maximum pro to, abychom tržní síly skrotili, jinak to bude, bude špatné. A jednu věc bychom měli Eh, přestat dělat, ukazovat prstem na Řecko. Eh, řecký premiér, řecká vláda, řečtí občané si teď zaslouží naší úctu, protože přijímají obtížná eh, řešení. Finsko a Švédsko bylo počátkem 90. let takové situaci, jako je Řecko. Museli jsme přijmout obtížná řešení Eh, obtížná řešení. Jak vidíte, když jste hovořil pěkně o Řecku, tak jsem vás vůbec nepřerušil, říká pan předseda. Další je na řadě pan Ferrer, prosím. Are you here? Jste zde, Teurer. milé kolegyně a kolegové, pane předsedo, v této krátké rozpravě podle mého názoru jde zkrátka dlouhodobá perspektiva a teď nastala chvíle, abychom se věnovali převodu krátkodobých opatření na dlouhodobá. Je to uh, otázka vize tržní ekonomiky, to, co už vytvořila Lisabonská smlouva, je třeba uvést život. Sociální tržní ekonomika byl model hospodářského zázraku v Německu. Od roku 1950 ekonomická činnost státu měla být věnována zejména procesům, nikoli v řízení těchto procesů, čili státní opatření, která slouží jako prostředek ovlivňování zákonů, nikoli v vytváření pracovních míst státem, ale jde o to, abychom dokázali udržet konkurenceschopnost. To je až výsledek, nikoli v začátek. Děkuji. Pan Sobrmajer na minutu. Děkuji, pane předsedo. Evropská strategie 2020, tam se musíme zabývat také kořeny této krize, protože zavést systém jako Spojené státy, aniž bychom měli kontrolu, to nejde. Euro nesmí eh, vést k tomu, abychom na bázi solidarity přerozdělovali. Pokud měnová unie potom natvrdo. Není možné, abychom to odpojili od skutečné ekonomiky. To znamená, že strategie 2020 potřebuje jasná pravidla proti hedžovým fondům a tak, jak Německo včera schválilo také eh, kontrolu a možnost eh, daně z finančních transakcí, to je správná cesta. A myslím si, že bychom měli mít více odvahy při poskytnutí prostoru členským státům, protože ten, kdo se nedokáže eh, zorientovat a pracuje špatně, ten prostě vyletí z eurozóny. Děkuji. Pan Rybich na minutu pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Strategie 2020 nás staví před obrovskou výzvu. Myslím si, že jde zejména o malé a střední podniky, které musíme mít na paměti a do roku 2020 musíme dbát také na to, aby malé a střední podniky měly alespoň 20% eh, vlastní kapitál. Potřebujeme tento střední stav v Evropě, protože tam pracují dvě třetiny lidí a je to tvoří 50 hrubého národního důchodu a 80 daní je právě z této oblasti. Komise nesmí zapomínat na to, aby stanovila cíle právě pro posílení těchto malých a středních podniků v tomto programu. A pane komisaři René, já vás výslovně vyzývám, abyste působil i směrem k těmto malým a středním podnikům, abyste posílili jejich pozici. Děkuji. Eh, Pan Šver na jednu minutu. Eh, děkuji, pane předsedo. Vážení zástupci rady a komise, dnes jsme vyslechli velmi zajímavou diskuzi o krizi, především v Řecku, e, Většina příspěvků se zabývala tím, jak by se měla Unie počínat do budoucna. Zároveň je také pravdou, jak jsme slyšeli od dalších kolegů, že jsou tady tací, kteří chtějí ukázat prstem na vyníky této situace. E, my se opravdu musíme ptát, kdo je za to odpovědný. Nejde po o kolektivní odpovědnost institucí jako takovou. Já bych chtěl povolat k zodpovědnosti pana Almoniu, bývalého komisaře e, pro finanční sektor. On byl velice kritický e, vůči některým členským státům během svého e, volebního období, nicméně Řecko se přihodilo jako případ. Chtěl bych ho požádat o rezignaci, kdyby byl ve funkci. Pan Kelly na jednu minutu. So firstly... Děkuji mám toho hodně, co bych chtěl říct. E, finanční krize, e, které již došlo v důsledku nedostatku regulace, zprávy a e, dozoru. Teď se musíme snažit anticipovat situaci, aby se to neopakovalo. Musíme se zlepšit ve své činnosti, jak vlády, tak jednotlivci. Já opravdu úplně souhlasím s tím, co tady bylo dnes řečeno a ode dneška hlediska bychom se měli eh, zabývat také finančním terorem ratingových agentur a spekulantů, kteří ničí eh, životy lidí a eh, ničí vlády. Je třeba to řešit na politické úrovni, je třeba řešit případ finančních teroristů a takto dosáhneme lepší budoucnosti pro všechny. Děkuji paní Kadenbach na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři zástupci rady. Dnes hovoříme o společné evropské ekonomice a jejím řízení a myslím si, že je na čase říci, že trh sám o sobě nepředstavuje hodnotu. Občané nemohou sloužit trhu, ale naopak trh musí sloužit 500 milionů Evropanů. A jsem přesvědčena o tom, že potřebujeme konzolidaci a růst, ale oba pojmy vždy spojené s dalším výrazem. Je to sociálně únosná konzolidace na straně jedné a trvalé udržitelný růst na straně druhé. Abychom toho dosáhli, potřebujeme důvěru. Lidé potřebují perspektivu a tu jim dáme jenom tehdy, pokud jim budeme moci slíbit a učinit opatření proto, aby žili v Evropě, na jejímž blahobytu se budou moci také podílet. Růst jenom pro některé nemůže být Evropou budoucnosti. Děkuji. Paní Daty na minutu. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ano, je pravda, že eh, prudký vznik eh, krize v Řecku vyvolal velké obavy u našich občanů. To je zcela odůvodněné. Nejde o to, jak řekla jedna z kolegyň, že bychom měli ukazovat na Řecko prstem. Nicméně měli bychom také hovořit o tom, že je třeba vyvodit určité důsledky a určitá poučení z této situace, udělat Evropu političtější a směřovat k hospodářskému vládnutí na evropské úrovni. Důležité je eh, takovouto věc navrhnout. Čekám, že komise navrhne eh, možnost eh, předběžně přeskoumat národní rozpočty. Teď je nejdůležitější eh, zpráva hospodářských záležitostí na evropské úrovni, nikoli však přeskoumávání eh, rozpočtu, národních rozpočtů na úrovni komise. Myslím, že eh, takovýto návrh by vlastně ukázal určité ústavní nedůslednosti a také by vyvodil složitou situaci. To Evropa nepotřebuje. Důležité je zpráva hospodářských záležitostí na evropské úrovni. Děkuji. Děkuji. Pan Sila, jedna minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că strategia... Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Všichni víme, že eh, Evropská strategie 2020 má usnadnit boj Eh, proti krizi a připravit eh, Evropskou unii na nadcházející desetiletí. Tato strategie eh, neukazuje ovšem jasnou cestu k tomu, jak přeskoumat ty nejdůležitější společné politiky jako například společnou zemědělskou politiku. To je velice závažné, protože zemědělství je důležitým nástrojem a mělo by umožnit dosáhnout cíle strategie Evropy 2020. Zemědělství je jen velmi málo zastoupeno v tomto dokumentu. Strategie obsahuje některé myšlenky týkající se budoucnosti společné zemědělské politiky, ale nedělá z toho zásadní bod v globálním přístupu. Bylo by třeba vzít v úvahu budoucí výzvy, eh, tak jak to bude znamenat především růstající poptávka po potravinách. Děkuji. Szanowni brak Vážené dámy, vážení pánové, chybí nám hluboká analýza toho, proč vlastně vypukla krize v Evropě v, a v jiných zemích. Je to globální krize, finanční krize, přešla už e, do formy hospodářské krize. Je to to ten důvod, anebo jsme selhali my? Je třeba si to jasně říci. V Evropské unii chybí koordinace finanční politiky. My jsme nedodrželi pakt růstu a stability. Národní rozpočty eh, nebyly propojené s realitou, eh, chyběla odpovědnost. Co udělala komise, co udělala centrální banka? Musíme si upřímně říci, že členské státy umožňují, neumožňují dohled nad svými rozpočty. V minulých letech jsme se zabývali zejména Lisabonskou smlouvou, ale málo měnovou unii. Ano, tím končíme rozpravu a slovo má nejdříve pan López Garrido za radu. Děkuji, pane předsedo můžeme říci, že stojíme tváří v tvář situace EU, která nám připomíná některé jiné v historii, v té pracné historii EU. Uh, už jsme některé podobné situace prožili a úspěšně vyřešili. Například po druhé světové válce uh, ta obtížná situace, která vedla ke zrodu toho, co tehdy se samozřejmě ještě nejmenovalo Evropská unie, a podobně také, když padla berlínská zeď, když došlo k znovu sjednocení Evropy. A e, vždy odpovědí bylo jít vpřed, e, schválit novou smlouvu. Tak jsme vlastně postupovali také od začátku tohoto století schválením Lisabonské smlouvy. A to je také jediné možné východisko ze současné těžké situace. Jiná alternativa samozřejmě by bylo propadnout eh, populismu, protekcionismu a to alternativou schůdnou není. My musíme směřovat k Evropě, která vyřeší nedostatky, která vyřeší problémy a to se také jasně projevilo, když se eh, projevila ta velice vážná krize, eh, kterou jsme v takovéto míře ne, ještě neprodělali. Situace na některých deregulovaných trzích eh, eh, vedlo k určitým důsledkům z hlediska konkurenceschopnosti, produktivity a dnes to má velmi vážné důsledky. Eh, také i v sociální oblasti, konkrétně v podobě nezaměstnanosti. A vede to také k velkému deficitu. Z 27 zemí 20 zemí má nadměrný deficit. A jak reagovat na tak evidentní problém EU. E, to rozhodně není méně Evropy, nýbrž naopak více Evropy a tak se také snažíme na tuto situaci nyní reagovat. Musíme říci, že skutečně reagujeme. Evropská unie reaguje, reagovala a reaguje. Podobně jako v dřívějších situacích i nyní eh, reaguje. Komisař Oli Rehn i já sám jsme eh, chtěli tuto věc náležitě zdůraznit, že EU reaguje. V této eh, chvíli ovšem se situace ještě dále zrychluje a my bychom asi měli ještě rychleji reagovat, neboť se snažíme vyřešit problémy, zásadní problémy, které existují v Evropské unii. A proto bych vám chtěl navrhnout spolupráci, spolupráci všech evropských institucí, samozřejmě spolupráci s Evropským parlamentem, protože Tady máme pět důležitých aspektů, ve kterých musíme ještě zrychlit naši eh, reakci, kde musíme rychle reagovat. Za prvé je to otázka solidarity. Musíme ještě prohloubit solidaritu v eurozóně. A proto je tak důležité schválení pomoci Řecku. Vytvoření toho fondu, který vlastně bude fungovat po dobu tří let, fondu 720 miliard eur, abychom mohli předcházet případným eh, obtížným situacím ve veřejných rozpočtech či nerovnováhám ve veřejných rozpočtech. A to je bezesporu důležitá věc, kterou eh, schválilo 9. Eh, května zasedání rady ministrů. A již nyní se vlastně pouštíme do boje proti dluhům eh, všemi těmi prostředky, které nám dává Lisabonská smlouva. Za druhé, eh, je tady balíček dohledu, o tom diskutujete i zde v parlamentu schválení eh, příslušného balíčku, eh, který by reguloval eh, nebo umožňoval dohled nad takzvanými hedžovými fondy, je velice důležité. Je třeba to co nejrychleji dokončit v radě i v parlamentu, abychom měli tento balíček, který by fungoval ve finančních trzích. Důležité samozřejmě je také regulovat ratingové agentury, protože i tyto agentury musí být podrobeny dohledu eh, ze strany EU. Za třetí, eh, musíme vsadit na konkurenceschopnost. To je velmi důležité. Eh, v červnu na Evropské radě je zásadně důležité schválit strategii Evropa 2020, která by kvantifikovala cíle, včetně také otázku boje proti chudoby, boje proti chudobě, tato strategie musí stanovit mnohem náročnější aspekty v oblasti zprávy hospodářských záležitostí. Je to strategie, která musí také umožnit pozitivní stimuly pro naplnění cílů při využívání evropských fondů. Za čtvrté, čtvrtý důležitý faktor, balíček, který se týká koordinace hospodářských politik, tak jak to již předložil komisař Oli Rehn 12. května a tak jak to včera také přeskoumal ECOFIN. Je velmi důležité, abychom naplnili to, co nám říká Lisabonská smlouva, konkrétně článek 5, kdy členské státy jsou povinny ne, že by mohli, nebo bylo by dobré, kdyby koordinovali své hospodářské politiky. E, státy jsou povinny koordinovat hospodářské politiky a také politiky zaměstnanosti a sociální politiky. A tady e, článek 100 36, tak jak to navrhuje. Komise je velice důležitý. I toto musíme urychlit. A konečně myslím, že je také třeba zrychlit e, diskusi, rozhodnutí o zdanění mezinárodních finančních transakcí. Já bych chtěl poprosit Evropský parlament, aby tyto velice důležité body které vyjadřují impuls směrem vpřed eh, v zájmu eh, evropské zprávy hospodářských záležitostí, aby eh, to parlament co nejdříve podpořil, aby také se co nejdříve mohlo o těchto bodech rozhodnout. Nemáme možnost dále čekat a odkládat rozhodnutí. EU e je zapotřebí. Nikdy jí nebylo zapotřebí více než právě nyní pro všechny členské státy EU. EU, ale také eh, je zapotřebí všech institucí EU, včetně eh, parlamentu, včetně komise a také eh, samozřejmě rady všechny tyto instituce musí spolupracovat v tomto okamžiku, aby zde byl dobrý impuls směrem k evropskému vládnutí v hospodářských záležitostech, aby toto bylo eh, projevem naší vůle eh, posílit eh, tento aspekt Evropské unie a v zájmu evropských občanů a ti také čekají, že právě toto uděláme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď jménem Evropské komise Oli Rein. Hlasovat se bude ve 12.10, takže prosím, pane komisaři, máte dost prostoru. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za tuto rozpravu, která byla velmi seriózní a šla hodně do hloubky a šířky e, tváří v tvář problémům, kterým teď v Evropě čelíme. Musím říct, že si vysoce vážím široké podpory Evropského parlamentu, co se týče prosazování a posilování zprávy ekonomických záležitostí. A také jsem velice pečlivě vyslechl pana ministra a děkuji španělskému předsednictví již teď za eh, skvělou spolupráci v této oblasti i v dalších oblastech. Souhlasím eh, s vámi, eh, kteří eh, hovoří o tom, že je třeba jít cestou prosazování politické unie, která by měla doplnit unii měnovou. Ano, toto je ta zásadní lekce, kterou jsme si prožili, kterou musíme teď brát vážně v důsledku krize. Musíme e, být velmi obezřetní, musíme sledovat e, situaci v Řecku a jinde v Evropě. Vyhnuli jsme se e, dalším Lehman Brothers zde na evropské půdě, ale zatím nejsme úplně eh, z toho eh, problému venku a proto musíme eh, nadále bděle a odhodlaně postupovat, abychom šli cestou finanční stability v Evropě a chránili stále ještě křehkou ekonomickou obnovu na našem kontinentu. Za druhé potřebujeme posílit, zintenzivnit a doplnit eh, regulativní rámec finančních trhů, eh, otázku bankovních eh, poplatků, bankovních produktů eh, a ratingových agentur. To vše se řeší lépe na celoevropské úrovni, na celounijní úrovni a měli bychom eh, jít touto cestou co nejdříve. Také musíme vytvořit eh, určitý rámec, který by nám pomohl napravit situaci, ke které došlo na finančních trzích a v této souvislosti hodně souhlasím s paní Jakosarian, s panem Svobodou trhy mohou být dobrým pánem, ale špatným sluhou a také můžou být špatným pánem. A jak tady bylo řečeno, musíme jít cestou eh, základní eh, myšlenky sociálně tržní ekonomiky, abychom vytvořili ten správný právní rámec pro finanční trhy a doplň, eh, dokončili tu reformu regulačních nástrojů. Za třetí musíme jít eh, eh, cestou přijímání rozhodnutí, která by posílila e, správu ekonomických záležitostí v Evropě. Musíme posílit pakt stability a růstu prostřednictvím preventivního fiskálního dozoru. Musíme také zavést e, systém určitých sankcí a e, musí tedy být určitá daná pravidla, jak řekl pan Karas. A Eurostat musí mít také možnosti auditu. Promiňte, pane komisaři, říká před předseda. Pan předseda eh, žádá komisaře o přerušení. Poslanci, poslankyně, toto je schrnutí velmi závažné rozpravy. Prosím všechny, aby eh, se stišili v zasedacím sále a respektovali to, že pan komisař pronáší závěrečnou řeč. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem na toto zvyklý, ale jistě i já bych ocenil, kdyby eh, v, mezi poslanci a poslankyněmi byl projeven trochu zájem o to, co tady zaznívá. Takže je třeba dále pokračovat v řešení krize a eh, dokončit reformu finančních trhů a posílit finanční eh, vládnutí, ehm, finanč, zprávu finančních záležitostí. To jsou ty oblasti, na které se musíme zaměřit v co nejkratší eh, době. Souhlasím s panem Marinesku, který se zmínil o eh, sdělení komise. Ano, je to víc, než bychom si kdokoliv z nás dovedli představit, byť před šesti měsíci. Těch deset stránek sdělení o posílení eh, zprávy ekonomických záležitostí eh, vypadá eh, jako velmi krátký text, ale tento text je plný konkrétních iniciativ. Je to opravdu těžká artilerie v Evropě a my to doplníme ještě brzy legislativními návrhy. Takže vzali jsme na sebe určitou iniciativu a musíme postupovat dál. Pan Ferovstad řekl, Verhofstadt řekl, nečekejte na nějakou pracovní skupinu, na nějaký akční tým. Ano, samozřejmě my aktivně přispí, eh, přispíváme k práci eh, této pracovní skupiny, které předsedá eh, předseda van Rampoy. Ano, ale máme také právo iniciativy jako Evropská komise. A jak jsem řekl, brzy předložíme konkrétní legislativní nástroje, návrhy ohledně posílení zprávy ekonomických záležitostí. To je také to, po čem jste dnes a velmi oprávněně volali nemáme luxus dostatečného množství času, musíme jednat neprodleně. Je teď zcela e, zásadní a nutné s těmi vš- to všemi iniciativami pohnout. A proto, pane předsedo, vážené poslankyně a vážení poslanci, chci říci závěrem, že potřebujeme spojenectví institucí, abychom tyto cíle mohly realizovat. Evropská unie vždy e, přinášela ty nejlepší výsledky e, právě e, při spojenectví parlamentu a komise. Takže já čítám s vaší podporou eh, v, této, v tomto ohledu a eh, v tomto ohledu je také zapotřebí a nutné, abychom eh, začlenili do procesu i národní parlamenty, jak paní Ulár tady zdůraznila a navrhla. Ale co je ještě důležitější, prosím, vezměte mějte na mysli, že Evropský parlament může pomoci celé Evropské unii, aby jednala rychleji a s větším odhodláním. Takže prosím, přesvědčujte své voliče, pomožte nám přesvědčit i členské státy, nejenom španělské předsednictví. Španělsko už je víc než přesvědčené. Já věřím tomu, že vy můžete nechat zaznít své hlasy, že tak učiníte a že budete velmi důrazní a odhodlaní, eh, co se týče eh, usnesení eh, Evropy 2020 během tohoto týdne. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, potřebujeme, nepotřebujeme nic jiného, než jít plnou parou vpřed v Evropské unii. Děkuji. Děkuji srdečně, pane komisaře. Toto je konec společné rozpravy a hlasování začne za několik minut.